På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa. Dobrý den. Jménem výboru pro rovnost pohlaví vás zde všechny srdečně vítám. Vítám vás na veřejném slyšení. Tématem jsou osamělí rodiče a matky samoživitelky a jejich situace. Ráda bych přivítala všechny kolegy, kolegyně a všechny zvláštní hosty. Ráda bych také přivítala všechny odborníky, experty, kteří se dostavili a velice dobře se vyznají eh, v této oblasti a mají v této oblasti široké zkušenosti. Mám také radost, že eh, jsou přítomni zástupci komise, respektive zástupkyně komise paní Perez Keras z generálního ředitelství zaměstnanost. Matky samoživitelky. To je dnešní téma, kterým se budeme zabývat a je to část práce našeho výboru. Výbor v této souvislosti eh, rozhodl, že vypracuje zprávu z vlastního podnětu. Tato zpráva je zprávou vysoce důležitou a já mám velikou radost, že zde mohu přivítat paní zpravodajku, její paní Matera. Paní Matera se v této oblasti extrémně angažuje. Dnes odpoledne nás čeká diskuze, kterou rozdělíme do dvou částí. První část se, tva, eh, se týká nového rodinného modelu. Nový rodinný model, to je eh, název toho odpolední části. Eh, jde tam o výzvy, kterým čelí matky samoživitelky. No a druhá část budou praktická řešení a mm, politika v oblasti podpory matek samoživitelek. Je potřeba říci, že společnost se vyvíjí a mění a tím se mění také modely rodiny, které máme. A v této souvislosti jsou důležité následující věci. Těmto změnám ve společnosti je potřeba hledět vstříc, je potřeba je zohlednit jak je to nejlépe možné a hledat odpovídající řešení proto, abychom matkám samoživitelkám nabídli praktická řešení a abychom řešili situaci ve společnosti a abychom tuto situaci přizpůsobili těm novým modelům rodiny, které zde máme. Na začátek svého výkladu bych ráda řekla ještě jednu věc. Matky samoživitelky tvoří stále větší součást eh, dnešní společnosti anebo rodin, ale matky samoživitelky existovaly vždy a matkami samoživitelkami byly z různých důvodů. Já sama jsem vyrostla mezi pěti sourozenci a naše maminka nás vychovávala sama. Proč tomu tak bylo? Protože náš tatínek zemřel, když jsme se narodili a byli jsme ještě velice malí. Z toho důvodu já sama mám tuto zkušenost s tím, jaké to je, když žena vychovává děti sama. V mém případě tomu bylo tak, že moje maminka, která na nás byla sama, dokázala vytvořit rodinu a starat se o nás šest dětí a vychovat nás až do dospělosti. A podobné situaci Podobné situace se objevují v různých společnostech. Z různých důvodů jsou matky odkázány sami na sebe a musí se ve světě nějak prosadit. Znamená to, že potřebujeme najít nějaká specifická řešení pro tyto situace, protože důvody pro to, proč jsou matky sami, jsou různé. Vidíme tedy, že je možné se s tou situací vyrovnat, ale i společnost musí eh, matky samoživitelky podpořit. To byl takový krátký úvod do tématu. A doufám, že celé odpoledne bude velice zajímavé. Doufám také, že se mnohému naučíme a jsem přesvědčená o tom, že společně nalezneme nějaká možná řešení pro to, abychom reagovali na současnou situaci matek samoživitelek a abychom jejich situaci zlepšili. Ještě jednou tedy chci říci, všechny vás zde srdečně vítám. Vítám vás na dnešním slyšení. A mám radost, že nyní mohu udělit slovo paní zpravodajce, paní Mateře. Paní zpravodajka nás uvede do tématu a bude nás informovat o své zprávě. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zde pozdravit eh, paní předsedkyni, hosty, experty a kolegy a kolegyně, eh, kteří přišli do sálu a dnes eh, hovoříme o samoživitelkách, matkách samoživitelkách, což je téma docela staré, to je pravda, ale dnes eh, eh, se eh, to téma tedy více rozšiřuje a proto je třeba, abychom hovořili s experty a snažili se nalézt konkrétní rychlá řešení a proto náš výbor pro ženy a rovnost se ujal této tematiky. A já osobně to mohu si říci, že statistické údaje jsou alarmující za poslední měsíce, poněvadž počet eh, chudých eh, samoživitelek eh, exponenciálně roste a především kvůli tomu ženy mm, v podstatě jsou handicapovány, protože se dostávají do stavu chudoby. Chudoba těchto matek se stává novým jevem diskriminace žen, protože jsou to především ženy, které jsou vystaveny chudobě více než muži. A to i vyplývá ze statistik, je to potvrzeno i z různých zpráv, i zde potvrzuje nám to zpráva o podmínkách žen a dětí, to je zpráva, která se zabývala touto tematikou a bohužel nám ukazuje, že tento počet žen nejenom v Evropě, ale v celém světě roste, jak jsem již řekla, a to exponenciálně. Evropský parlament tedy musí se jasně k tomu vyjádřit a to co nejrychleji. Tak jak již řekla paní předsedkyně Svensson, my právě jsme se sešli, abychom dnes schromáždili náměty a názory expertů, abychom mm, e, e, začali i pracovat na této zprávě a já mám tu čest, že jsem zpravodajkou této tematiky. Já nechci ubírat čas, eh, protože já jako italka mám tendenci hovořit dlouze, ale v Evropském parlamentu jsem se naučila se vyjadřovat stručně, málo slovy a hned hovořit o jádru věci a snažit se být co nejefektivnější a apeluji tedy i na ostatní řečníky. Já si myslím, že ženy to umí být konkrétní a efektivní, proto dnes hned bych chtěla představit experty prvního panelu. První panel, to je téma mm, e, Mm, nový rodinný model, problémy, se kterými se potýkají dom- domácnosti matek samoživitelek. Máme zde dvě expertky, paní Rosana Trifiletti, která je profesorkou sociologie rodiny a sociální politiky na univerzitě ve Florenci v Itálii a paní doktorka Laura Alipranti, která je e, vedoucí výzkum na pracovnice Národního střediska pro sociální výzkum v Řecku. A hned tedy bych chtěla zde vyzvat paní Rosanu Trifilety, která je profesorkou sociologie, rodiny a sociální politiky na univerzitě ve Florenci, která je autorkou celé řady publikací na toto téma a především se zabývá problematikou spojenou s se samoživitelkami, matkami samoživitelkami, takže chtěla bych říct expertce, že máme k dispozici, nebo tedy ona má k dispozici asi 15 minut. Děkuji. Uh, first of all, I beg your pardon if I... Já se omlouvám. Já jsem si jistější v mateřštině, takže asi v mateřštině radši. A já budu tady hovořit o té problematice matek, samoživitelek. Devo dire che anch'io come la presidente mi... Jako uh, i paní předsedkyně, i já tedy jsem se seznámila osobně s touto tematikou eh, samoživitelky a eh, seznámila jsem se tedy s tou problematikou toho, když se někdo rozvede a schudne. Ale eh, teď ale budu hovořit jako profesorka o, o této problematice a budu hovořit i o tom, jak naše znalosti této problematiky jsou omezené. Především bych chtěla zdůraznit že eh, asi eh, nelze slepě věřit statistikám, protože ty eh, statistiky, ty statistické údaje nám popisují realitu, která není příliš důvěryhodná, protože naše kvalitativní výzkumy v terénu nám ukazují trochu něco jiného. Já jsem socioložkou, takže já vždycky se snažím o objektivní eh, výzkum a mm, této tematiky a používám sociologické kvalit- nástroje kvalitativního výzkumu. A eh, výstupy tohoto výzkumu, tyto výsledky si myslím, že jsou přesvědčivější, než jsou hrubé údaje, které eh, příliš často mm, Eh, nesprávně eh, popisují realitu. Samotná definice matky samoživitelky ve skutečnosti není nezávislá, e, není nezávislá na té kultuře dané země, tedy je podmíněna tou kulturou dané země, to je třeba vždycky si A je pravda, že tento jev, jak jste, jsme slyšeli, je to jev, který roste ale ve skutečnosti ty situace jsou hodně diversifikované podle jednotlivých zemí, liší se to země od země. Takže já se pokusím strukturovat prezentaci takže nejprve se pokusím eh, tedy eh, eh, popsat ten aspekt a potom říci, jaký je ten příčinný Eh, eh, vztah mezi eh, mm, chudobou a tím, že někdo je matkou samoživitelkou. Samozřejmě chudoba je komplexnější téma, je to otázka tedy, ale že když se do té chudoby dostane ta samoživitelka, tak je ta situace ještě horší. Tam mm, jde především o zhoršenou ekonomickou chudobu. A poté se pokusím závěrem i protože já jsem eh, pro eh, DG Employment eh, prováděla v roce 2007 výzkum, komparativní výzkum, kdy jsem porovnávala 13 zemí a právě cílem bylo popsat tuto problematiku chudoby těchto typů rodin a já tedy Ehm, se na základě toho pokusím i uvést určité indicie, eh, jak je to v jednotlivých zemích a vyslat určitá doporučení. Se pokusím, jakým směrem by se mm, státy měly ubírat ve svých politických koncepcích. Je pravda, že je eh, těžké tedy vůbec eh, mm, Mm, pochopit ten příčinný vztah tohoto jevu, je třeba se na to podívat ale z pohledu té eh, rodinné struktury a je třeba si přitom uvědomit, že i Eurostat eh, eh, poskytuje určité statistické údaje, ale mm, nepopisuje jednotlivě tento jev, jev tedy matek samoživitelek. Samozřejmě jak jsem řekla, závisí to na e, kultuře e, každé země, protože máte země, kde hodně převažuje ten klasický model rodiny, tedy pár. A kulturně je tam taková tendence definovat eh, potom eh, matku samoživitelku nebo rodiče samoživitele jako eh, takového něceho nenormálního, a, mm, protože ty státy neuznávají, že těch forem rodiny může být hodně. Samozřejmě záleží to na tom kulturním pohledu. A mm, je třeba se na to podívat eh, z celé řady pohledů. Třeba eh, i eh, Irská ústava obsahuje jeden článek, který říká, že ženy by neměly být nuceny z ekonomických důvodů, tedy se podrobovat určité hm, léčbě, nebo, takže to jsou takové ustanovení, která existují ještě v některých ústavách. Dále, eh, především eh, v dané zemi i tento jev závisí na počtu rozvodů, které existují eh, v této zemi a na počtu tedy dětí, které se rodí mimo rodinu, mimo manželství, eh, což eh, roste v různých zemích různým tempem, ale roste to všude. Od roku 80 do roku 2000, takže se zvýšil počet dětí narozených mimo manželství a to třikrát. A v zemích ale jako Francie, tak čtyřikrát je vyšší tento počet těch dětí, kdežto ve Švédsku asi Eh, podle nás eh, Švédsko asi je nejmodernější v této transformaci a tam eh, tedy ano, tam došlo mm, k menšímu růstu. A je třeba i si udělat rozdíl, jak to vypadá se stavem de jure a de facto u těchto rodičů samoživitelů. Ehm, z tohoto pohledu Eh, eh, je třeba se na to podívat nejenom na tu oficiální konfiguraci eh, toho, co je manželství nebo druh družka, tento typ svazku, ale existují i vlastně eh, rodiče samoživitelé v rámci eh, rodiny, v rámci eh, páru, tedy de facto v každodenním životě vlastně jsou samoživitelé, i když hm, mají oficiálně nějakého partnera, anebo to může být i naopak. A, i, kromě toho, ta problematika diversifikace těch různých způsobů, jak popsat, změřit tento jev, zde je třeba se na to podívat i z pohledu toho, že v různých zemích existují různé limity pro to, co to je dítě, věkové limity. Takže v některých zemích eh, je to nezávislé na věku Eh, na eh, věku tedy, je to bez eh, limitu a jinde je to omezený, třeba v jiných zemích, třeba je to 16 let, 18 let, 25 let, 27 let a samozřejmě to znamená, samo o sobě i to, že ta problematika se měří jinak, je tedy velice potom rozličná. Je pravda, že zde byly určité pokusy na evropské úrovni eh, mít pod kontrolou nebo nějak eh, usměrnit tuto eh, různorodost, ale zde již mm, máme první výsledky tzv. evropského panelu, který se tím zabýval, tzv. European Panel. A mm, mm, Zatím ale ještě mm, tento evropský panel nemá za sebou výsledky, které by byly důležité, které by byly dostatečně dlouhé v čase, aby mohly být referenční. Takže je to otázka měření a to ještě ovlivňováno demografickými rozdíly. Například eh, to, že eh, v nějaké zemi třeba více-méně existuje i ten jev, že eh, mm, existuje hodně řada příliš mladých matek, teenagerů, třeba v anglosaských zemích, v Anglii, ve Walesu, mm, tam Eh, existuje hodně těch matek, teenagerů a samozřejmě tam ty eh, podmínky života těchto sam, samoživitelek eh, je jiný. Ten způsob života je jiný, protože to jsou matky příliš mladé a Mm, je, mm, a, nebo v jiných zemích je to tak, že ty matky samoživitelky jsou e, důsledkem vysoké míry rozvodu, tak tam samozřejmě to je jinak, protože potom ten věk těchto matek je daleko vyšší. A ještě je třeba zdůraznit, že eh, ten eh, problém nelze definovat přes ten početní nárůst těchto situací, ale jde se na to podívat na eh, to, jaké typy zdrojů či dávek sociální politiky poskytují těmto rodinám. A tam to je hm, něco, co ovlivňuje právě stav chudoby těchto Eh, eh, rodin samoživitelek nebo samoživitelů. A jsou zde země, kde máme vysoké procento eh, rodin samoživitelek, jako Švédsko či Norsko, ale mm, je tam nízká míra chudoba těchto, chudoby, je tam nízká míra chudoby eh, těchto rodin, protože je tam vysoká pomoc a to eh, samozřejmě snižuje riziko chudoby těchto rodin samoživitelek. Je pravda, že obecně řečeno, pokud my se podíváme eh, na porovnání mezi rodinami samoživitelek a rodinami tedy kompletními, tak uvidíme, že u těch rodin samoživitelek, tam je ten vysoký jev sociálního vyloučení, sociální exkluze, tam početně jsou ty rodiny samoživitelek eh, poměrně chudší než ty kompletní páry, aspoň to vyplývá i samozřejmě z Eurostatu, ze těchto údajů to jasně vyplývá. Kvalita eh, života Eh, těchto eh, eh, samoživitelek, to je nižší o 11%, než tedy u ostatních rodin o 23%. Je to horší než u rodin kde je pouze jeden rodič, který pracuje a je to o 27% horší situace než u rodin, kde oba rodiče pracují. A samozřejmě to hm, vede k velice odlišným situacím v různých evropských státech a proto například víme, že ve Francii jedno takové dítě ze tří, eh, tedy těch, které žijí v tomto typu rodin, je vystaveno riziku chudoby, nebo žije pod Prahem chudoby dokonce, kdežto v Anglii například to je jedno dítě ze dvou. A tudíž, pokud se podíváme na tu problematiku z pohledu dětí, tedy chudoby dětí, tak ten problém je ještě rozsáhlejší a horší, než když měříme tento jev u dospělých. Například výzkum o kterém jsem hovořila, to, co jsem prováděla ve 13 evropských zemích, tak ten výzkum poprvé měřil, že eh, již není pravdou, že tedy eh, eh, rodiny samoživitelů, tedy otců, ty nejsou tak chudé, jako jsme si předtím mysleli. Takže když samozřejmě, i když je to je vzácnější, vše by to byly otcové samoživitele, takže tam eh, to není tak problematická situace. Samozřejmě na severu ve skandinávských zemích, eh, tam už to často bývá realitou, tam i otcové samoživitele, eh, ale jsou chudší než mm, než ty rodiny kompletní, to je také pravda. A ve skutečnosti rodiče, samoživitelé, eh, mají komplikovanější život, poněvadž se dostanou do toho začarovaného kruhu, tedy chudoby, sociálního vyloučení, mají problémy nalézt práci, mají problém se vzdělávat. A to platí především pro matky, pro ženy, mladé ženy a samozřejmě, takže je zde ta tendence, že ta jejich situace se e, pořád zhoršuje v tomto kruhu. Vzhledem k této situaci, kterou jsem se pokusila popsat e, i na základě údajů vyplývajících z toho výzkumu, tak co ještě více zjela za těch mnoho let, co provádím výzkum, Eh, ty, ta interview, ty pohovory s matkami, samoživitelkami. Hlavní věc je, že často ty ženy tedy žijí v takovém začarovaném kruhu a že na ně mají vliv ty různé politiky v členských státech, které ovlivňují jejich každodenní život. Ve všech státech si uvědomují, že život těchto matek samoživitelek je problematický a tento Problém tedy eh, se vyskytuje ve všech zemích, eh, včetně těch, které znám kolem Středozemního moře, ale eh, závisí to hodně na systému tedy sociální péče a těch dávek a víme, že mm, tyto tedy ženy mm, samoživitelky jsou na těchto systémech opakovaně závislé. Dále, já eh, také hm, při tom výzkumu eh, okamžitě jsem eh, zjistila, že často zapomínáme, že to být samoživitelkou je pouze fáze života, do které někdo vstoupí a ze které potom vyjde. To není označení, sociální označení, nějaké sociální hm, stigma, label. A toto Mm, mm, samozřejmě, jak jsem řekla, se týká hlavně eh, života žen, ale čím dál více se to začíná týkat i mužů. Další výhoda toho, když používáme kvalitativní údaje z těch pohovorů, je, že okamžitě nám popíší i možná řešení nebo reakce na život těchto eh, samoživitelek. A eh, to je to, co potom se používá v sociálních politikách a především se to i eh, používá tedy v tom působení na ty nejchudší rodiny, protože příliš často tyto chudé rodiny vůbec nemají přístup k, k těm výdobytkům sociální politiky, protože ani oficiálně třeba nepracovali předtím, takže neměli vůbec možnost získávat různé třeba daňové úlevy, protože nepracovali. A vlastně to znamená okamžitě ten problém, eh, do jaké míry vůbec ta naše sociální politika může ovlivnit tento problém. A je třeba Mm, vzít do úvahy i e, tu podporu těm různým, tedy spontánním e, sítím pomoci, které vznikají například ve zemích Středozemního moře, v Itálii, kterou znám nejlépe, to je velice běžné a já myslím, že to je i e, typické pro Řecko, Španělsko, Portugalsko. Mm, často Eh, oficiálně máme dojem, že těch rodin je méně, než jich skutečně je, protože eh, v zemích kolem Středozemního moře velice často ty matky samoživitelky jsou součástí takové širší rodiny, takže vlastně eh, se nezapočítávají do těch našich statistik. A já si myslím, že je třeba ale tento jev zviditelnit a pomáhat i jim. Další výhoda, když používáme kvalitativní výzkum, je podle mě i to, že potom konkrétně zjistíme, jaký je dopad našich sociálních politik. Protože mm, je třeba, aby eh, ty naše sociální politiky eh, reagovaly na ty spontánní eh, tendence a třeba spontánní tendence, jako je, že i ty matky samoživitelky chtějí se stát součástí pracovního trhu. A lze si i představit, že mohou existovat politiky, které ale vůbec tedy nereagují na potřeby těchto typ, typů rodin. A také velice dobře z toho kvalitativního výzkumu se zjistí, že velká část, alespoň tedy v zemích na jihu Evropy, ve skutečnosti jsou rodiny, které vůbec nemají oficiálně přístup na trh práce, ale pracují na černo, třeba v Itálii, v Řecku, tam je velké procento eh, těch eh, asi 25-30 se říká, že našeho HDP je právě z šedé ekonomiky, takže zde asi ta naše intervence sociálně musí být úplně odlišná. Další věc, která jasně vyplývá z tohoto výzkumu, je, že Eh, situace eh, rodičů, kteří sami vychovávají děti, svým způsobem eh, to mm, je i problém pro to, jak sladit rodinný život s pracovním životem. To je často v rozporu s, tím, s tímto. A proto je třeba to naléhavě řešit, poněvadž i toto se týká eh, velké eh, části eh, matek samoživitele, které tady nemají přístup na oficiální trh a pracují na černo a tudíž ani nemohou se podílet na tom vzdělávání a pokud chceme budovat znalostní ekonomiku, tak já si myslím, že to je plítvání lidskými zdroji a to si nemůžeme dovolit. Já jsem se pokusila i Eh, zmínit, jaké jsou ty eh, problémy, o kterých víme velice málo a jak by bylo nutné udělat dobrý sociologický výzkum, který eh, by určitě mm, Evropa by si Eh, mohla tedy dovolit si myslím, a ale abychom si udělali obrázek nejenom o nějakém vzorku zemí, ale o eh, všech evropských zemích. Tento eh, výzkum Eh, eh, by se měl zaměřit na to, eh, proč v některých zemích ta situace funguje lépe a které politiky tedy fungují lépe, mm, protože především to musí být takové politiky, které umožní těmto osobám se dostat z této situace a dostat se třeba na trh práce. A to si myslím, že to je to, co ženy by potřebovaly. Takže teď velice rychle přistoupím k závěrům. A ještě bych doplnila některé další výzkumy, výsledky výzkumu v těch 13 zemích, které jsem prováděla. Mně se zdá, že zde mm, existuje určitá konvergence našich sociálních politik, to je to, co zaznamenáváme v Evropě, a, ale jsou zde země, které eh, řeší naléhavě eh, tuto problematiku eh, mm, žen samoživitelek a mm, jsou to tedy země, které začaly uspůsobovat systém welfare těmto typům rodinám. Jasný příklad, nejvíce jasný příklad a vlastně takový symbolický podle mého názoru, to je fakt, že když se podíváme chronologicky na země, které eh, to mm, prováděly, tak v podstatě uvidíme, že to je eh, stejná eh, linie nebo stejné pořadí jak těch zemí, které měnily tedy své sociální předpisy směrem k rodinám samoživitelů a začaly tedy i mm, mm, mm, přesně e, vytvářet opatření určená e, těmto samoživitelům nebo samoživitelkám a jejich dětem. A ať jsou to tedy e, rodiče samoživitelé z důvodu rozvodu či z jiného důvodu. A zde Například eh, jsou to opatření, jsou, jdou tím směrem, že v celé řady, řadě zemí nyní eh, je to stát, který v podstatě eh, substituje otce povinného, který má platit tedy alimenty, pokud není schopen platit a nastupuje do jeho role stát. Děkuji paní profesorce za to, co řekla. A hned bych dala slovo druhé naší expertě panelu, což je paní doktorka Laura Ali Pranty, která je vedoucí výzkum na pracovnice Národního střediska pro sociální výzkum. Paní doktorka Ali Pranty je členkou vědeckého výboru KETY, což je Centrum výzkumu eh, genderových otázek a ona koordinovala a řídila celou řadu projektů rovnosti a eh, sociálních politik. A ráda bych, aby paní doktorka respektovala čas, protože jinak bychom nemohli dát slovo kolegům a nemohli bychom vést diskuzi. Tak děkuji předem, paní doktorko. Děkuji. Především bych chtěla poděkovat eh, paní předsedkyni tohoto ženského výboru a také členkám a členům tohoto výboru za pozvání na tato veřejné slyšení. Tak já eh, budu moci mluvit jako druhá. A to znamená, že mnohé už bylo řečeno v předchozím příspěvku. Od 60. let došlo k řadě změn v tom, jak vznikají rodiny, eh, jak probíhá mm, těhotenství, eh, případně eh, rozpad rodin. Tyto změny patří k nim tedy počet manželství, které klesá, eh, dále se lidé berou v pozdějším věku a také přibývá rozvodů. Eh, ovšem došlo k dalším eh, vývoj, dalšímu vývoji, jako třeba, že rodina se nám celkem zmenšuje a mnoho dětí se rodí mimo manželství. Nicméně Existují různé takové náhrady manželství, jako jsou eh, prostě dohody partnerství a podobně. Eh, v Evropě, jak už bylo řečeno, eh, teď už více je takovýchto spíše jenom manželství na dohodu, než skutečně otevřený, uzavřený manželství. A také větší počet manželství končí rozvodem. A e, rodičovství a manželství to jsou, začínají být zcela rozdělené fenomény. E, důležité také je, že mnoho a čím dál víc dětí se rodí mimo rodiny. Například v roce 2009 to bylo 37% dětí v Evropě. To je obrovský počet, čili chápeme, že toto je skutečně významné. Další významné rozdíly eh, existují eh, v eh, tom, jak to vypadá v různých členských zemích, například na severu Evropě a v Skandinávii je to největší, tady zhruba 50% se rodí mimo manželství svazek, ale novým fenoménem je, že také na jihu Evropy jsme svědky eh, významného nárůstu trendu právě k tomuto eh, řešení. Ale eh, přesto třeba v Řecku se to týká pouze 7% dětí. Samozřejmě, že tam existují určité Eh, předsudky proti svobodným matkám a také neexistuje politika státu, která by, která by podporovala samotné rodiče. Máme zde určité definiční problémy, ale také to tady už zaznělo. těžko se eh, de facto měří eh, tady tyto eh, svobodné matky. Obecně se zaměřujeme na závislé děti na rodiči. Takže bereme to tak, jako že je to domácnost, je jeden rodič a jedno závislé dítě. Ovšem zase to závislé dítě, jak definovat toto, Opět podle Eurostatu víme, že se to počítá v různých zemích jinak, různě. V Eurostatu se to bere jako dítě do 16 let, případně 16 až, až 24 let, přičemž je tam jenom jeden rodič a jedno, jeden další člen není ekonomicky aktivní. Eh, další je to, eh, že jakým způsobem tedy měřit to, zda se takovéto závislé dítě zda nadále žije se svým jediným rodičem. Odhaduje se, že zhruba 2% eh, všech domácností v EU jsou, odpovídají právě této definici rodiny s jedním rodičem. Eh, podle nejnovějších dat eh, z, eh, zhruba 13 dětí vyrůstá v domácnosti s jedním rodičem, ale máme tady různá čísla pro různé země. Takže například nejvyšší je to v Velké Británii 24% a opět na jihu až do jednociferných čísel. Pokud je rodina s jedním rodičem, tak většinou je tím rodičem žena zhruba 90%, eh, to je průměr v Evropě. V Evropě. Eh, v Irsku je to 99%, podobně vysoká čísla v Německu, v Austrii, v eh, Řecku 91%. Většina slovných matek je kolem 30 let a tady to vidíme na grafu pro jednotlivé země Zdá se, že eh, nejmladší matky jsou na Maltě, v Británii a v Jirsku. Tady máme kategorie svobodný matek, takže je to vlastně rozlišování podle stavu, buď to jsou separované nebo eh, rozvedené, nebo svobodné, nebo vdovy všechny tyto tři typy mají eh, své problémy, poněkud různé problémy a také jejich sociální ochrana musí být tomu přizpůsobena. Eh, nicméně vzhledem k tomu, jak roste počet eh, lidí, které se rodí mimo manželství, tak počet rozvedených matek a svobodných matek se postupně vyrovnává. Je zde problém v tom, že eh, potřebují sociální podporu. Mají na jedné straně odpovědnost za rodinu a také potřebují pracovat. Také částečně závisí na eh, podpoře od otce, ale samozřejmě je třeba, aby byly také sociální sítě. Nicméně to, že nemáme eh, dostatek eh, dlouhodobých eh, dat, která by byla srovnatelná, nemáme tady ani jasný obrázek o celkové situaci. Také se dá říci, že domácnosti s jediným rodičem, že těch v Evropě velice přibývá a bohužel tady zde hrozí chudoba a marginalizace. Je to dáno tím, že eh, matky se musí starat sami, to znamená, že se musí starat o kariéru a zároveň o rodinu a jsou na to sami. Ukazuje se, že eh, samostatné matky eh, mají ještě navíc problémy, které spočívají v tom, že například po rozvodu Eh, mají potíže ještě s tím vztahem s bývalým partnerem a nedostávají dostatečnou podporu tak, jak by měli z jeho strany. Eh, zde máme určitá výzkumná data, kde eh, se snaží podchytit míru chudoby. Takže z toho vyplývá, že u dětí, které jsou závislé na jednom jediném rodiči, jsou samozřejmě více ohroženy chudobou v Evropě na, je průměrní číslo 34% dětí ohrožených chudobou, pokud mají jen jednoho rodiče oproti 14% eh, s dětmi z úplných rodin. A opět eh, velmi vysoká čísla jsou ve eh, Lucembursku a ve Velké Británii a na Maltě. Malta vlastně vede. Naopak středoevropské země a severské země jsou na tom lépe. Opět to vidíme zde na grafu. Tam jsou prostě možná trošku lepší rodinné sítě, zřejmě. Samozřejmě, že rozdíly zde závisí na různých faktorech, například na tom, jaká práce je pro tu samostatnou matku k dispozici. A podle dat EU SILC dá se říci, že eh, mezi eh, rodiči z těchto neúplných rodin je eh, větší podíl nezaměstnaných nebo zaměstnaných pouze na částečný úvazek, to je z roku 2005. Hm, nicméně Eh, třeba na částečný úvazek je 30% rodičů z neúplných rodin, zatímco úplných rodin je to 15%. Existují eh, různé rodinné sítě, které pomáhají zachytit před tedy pádem do chudoby. No a samozřejmě velkou roli hrají sociální systémy v jednotlivých zemích. V Řecku neúplné rodiny představuje téma, představují téma, eh, které je pouze na okraji společenského zájmu, ačkoliv je to viditelná eh, sociální realita. Ukazuje se, že je tady jakýsi, eh, bohužel se ta, tato sociální exkluze má tendenci ke reprodukování, Přesto nicméně neúplných rodin přibývá, i když eh, toto téma bývá zanedbáváno. Dá se říci, že institucionální rámec předpokládá spíše tedy eh, úplnou rodinu, kde pracují a živí tu rodinu dva. A bohužel ten sociální stát zde se spolehá na velice zastaralé systémy, eh, přičemž také není zcela mm, dostatečné, eh, dostatečná podpora dětí v podobě dětských přídavků a podobně. Je nicméně eh, jasné, že rodičovství to je dělená zodpovědnost eh, mezi oba rodiče, eh, skutečnost, eh, že v neúplných rodinách jsou na to matky sami, tak to znamená větší nebezpečí pádu do chudoby a menší možnosti vymanit se z tohoto nebezpečí a uchytit se na pracovním trhu. Je třeba, abychom měli celoevropský systém, abychom jako prioritu stanovili boj proti i těmto eh, nevýhodám, znevýhodněním a je třeba pomáhat například také v eh, podobě předškolních zařízení a podobně. Například by bylo třeba, kdyby byly zavedeny speciální politiky pro to, aby se usnadnil vstup a udržení na trhu práce pro matky, pro děti by eh, je třeba brát v úvahu také to, že eh, děti z rozvedených rodin jsou vlastně i jakoby součástí dvou rodin a to je velice komplexní řešení. A teď je třeba, aby eh, politika se tím zabývala. Ekonomická krize samozřejmě měla také negativní dopady na sociální ochrany. A jak již bylo řečeno, eh, ten sociální systém eh, sehrával roli jakýchsi automatických stabilizátorů, zejména v případě těch nejohroženějších ale vzhledem k tomu, že eh, se očekává zvýšený, zvýšená zátěž na sociální systémy. Některé země se s tím asi nebudou schopny snadno poradit. Na závěr je třeba říci, že osamělé matky jsou velice zajímavým mezním případem, eh, jaký dilematu, jakými se zabývá moderní eh, sociální stát. Je třeba, aby byly uznávány, aby byla uznávána ta péče, kterou poskytují jako, eh, jako kdyby to byla práce a aby se mohly kombinovat pracovanou a eh, placenou a neplacenou péči. Děkuji paní profesorko Alipranty, děkuji i za čas, který jste dodržela a budu moci dát tak aspoň slovo členům výboru a začne paní Zita Gurmaj, která eh, je eh, stínovou zpravodajkou eh, za socialistickou frakci Evropského parlamentu. Děkuji. Určitě ten ta prezentace byla jasná, i když, jak všichni jsme říkali, tady slyšeli, potřebujeme více statistik a já zde mm, děkuji paní kolegyni Matera, že se toho ujala. Situace samoživitelek je důležitá pro nás, pro všechny a je to takový vlastně index stavu společnosti a já se pokusím schrnout některé aspekty, které podle mě zpráva by měla vzít v potaz. Eh, jak jsme slyšeli, tak těch samoživitelek je více a více a eh, eh, asi neexistuje žádná zázračná politika, která by to změnila. Je to fakt. Ale faktem je, že všechny děti jsou si rovny bez ohledu na rodinu, ze které jsou a všechny formy rodiny jsou také si rovny. Samozřejmě eh, jsme i slyšeli šokující čísla. 37% dětí mm, se rodí mimo manželství, což znamená, že to je dost velké číslo, podle mě. A samozřejmě je to otázka zodpovědnosti, mm, na kterém stojí eh, ta koncepce rodiny. Eh, bez ohledu na formu. A proč samoživitelé a samoživitelky potřebují naši pozornost, protože nesou odpovědnost stejně jako nese ten pár nebo eh, ta rodina, ale jsou na to sami. Kolegyně jasně řekla, že během finanční hospodářské krizi jejich situace se ještě zhoršila. Tyto eh, rodiny jsou tedy více mm, sociálně exponované než jiné a většina z nich jsou ženy, 91%, eh, což je také šokující číslo. A tyto eh, rodiny jsou více ohroženy chudobou než jiné rodiny a samozřejmě rodina má tedy ženskou tvář a pořád to tak je. Dále bychom měli analyzovat ta čísla, měli bychom schromážit všechny údaje, které jsou k dispozici v členských státech a v EU a já doufám, že později těch údajů budeme mít více a e, dále, měli bychom e, e, si uvědomit, že takové ženy samoživitelky často jsou méně připraveny na to vzít na sebe tu nezávislou ekonomickou roli než muži a mají problém tedy s, vůbec s tím vytvořit si nějaké materiální zázemí a potřebují tedy naši podporu. A Navíc je zde mm, tedy ten problém mm, nezaměstnanosti jejich. A potom je to otázka toho, že tyto eh, i mm, tyto samoživitelky nejsou schopny si našetřit nějaké peníze na třeba penze vzhledem k tomu velkému finančnímu břemenu. I jsou v horším, eh, tedy zdravotním stavu, než ty, které žijí v páru. I měli bychom také toto proskoumat a pokud zjistíme, že tomu tak je, tak si říci, co s tím uděláme. Také bychom měli zanalizovat problémy, kterým čelí tyto matky, především pokud jde o sladění rodinného a pracovního života, jak jsme slyšeli, a i pokud jde o jejich přístup na trh práce. Měli bychom řešit i otázku nedostatek služeb v oblasti tedy péče o dítě a nejenom tedy v pracovní době, ale i mimo. Dále musíme zdůrazňovat kvalitu těchto služeb, to rodiny potřebují. Na druhé straně, abychom vůbec mohli pomoci těmto ženám, aby mohli sladit pracovní a soukromý život, tak bychom měli podporovat to různými eh, programy, třeba i daňové úlevy pro zaměstnavatele a podobně, aby ta pracoviště eh, byla mm, jim přátelsky nakloněna všichni vědí, že i pro tuto kategorii musíme mít speciální, zvláštní, konkrétní sociální nástroje, protože tam je vysoká míra chudoby a proto bychom se měli poučit z dobrých zkušeností v Evropě. A v neposlední řadě další významná věc. Já jsem viděla čísla, která nám ukazují, že v některých zemích krizový management, eh, škrty v rozpočtech, eh, míra roz, roz, rozvodů, třeba jako ve Spojeném království, rostou. A teď jde o to, eh, eh, jak chceme posilovat hodnoty solidarity. O to nám jde, takže bychom měli apelovat na vlády, aby eh, aby speciálně tedy plánovali v rozpočtech finanční prostředky na ty genderové otázky. Nesmíme se to obát. A i mm, jsem chtěla zdůraznit seminář, který se konal před určitou dobou na toto téma. E, a mm, i e, tam z toho vyplynul zajímavý fakt, e, to znamená, jaké typy opatření, mm, třeba především jde o bydlení, ty ženy samoživitelky mají problém tedy s bydlením a Eh, potom nalézt práci, aby byly nezávislé na sociálních dávkách. Samozřejmě závisí to na eh, tom, o které zemi hovoříme. Třeba jeden kolega nebo kolegyně z Nizozemska nám eh, řekla, že ty matky samoživitelky musí tedy pracovat delší hodiny, aby mohly uživit děti a Dále potom jsou zde některé země, které eh, i eh, eh, nemají tedy specifická opatření pro tyto typy žen, třeba Slovensko, Česká republika a další. A potom je třeba si uvědomit, že ano, je to aktuální téma, kterým se zde budeme zabývat a určitě náš výbor je v dobrých rukách tady Eh, protože určitě naše mladá kolegyně udělá dobrou zprávu a mm, my rádi přispějeme, protože eh, eh, si myslím, že především ten základní princip je princip rovnosti, ať jsme v dané či ne. Paní předsedající, děkuji, děkuji především za eh, eh, i ta eh, slova tedy na adresu práce, kterou provede náš výbor a teď paní Jana Kukadikis za ECR. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji za slovo. Já eh, nejsem stínová zpravodajka, já hovořím pouze jménem své skupiny, ale je to velice zajímavé téma a je mi to blízké. Mně se eh, velice za, zalíbilo to, že z těch samotných rodičů Eh, je zhruba 91% žen a já myslím, že eh, toto musíme prostě vzít v úvahu, když eh, hovoříme o tomto tématu. Kdo to je osamělý rodič, jak se jim stal, tak tady je celá paleta způsobů. A e, je to situace, e, respektive řekl bych to takto, rodina je velice křehká a téměř nemoderní instituce. Čili e, my máme mnoho rozvodů, mnoho lidí žijící mimo manželství, děti, které se rodí mimo manželství a to má určitou zpětnou vazbu právě na jejich postavení. Možná, že ta data nám toho tolik neříkají, protože mm, například eh, bohatá vdova asi bude méně ohrožena eh, chudobou, mm, nežli eh, někdo jiný, někdo, kdo stojí někde na okraji společnosti. Takže já si myslím, že tady je třeba si být vědomi toho, že mm, musíme rozlišovat. Eh, co se dá dělat? Eh, mnozí lidé hovořili o finanční pomoci. To je samozřejmě vždycky správně a my eh, máme různé prostředky v Velké Británii, máme například dětské přídavky, máme další možné způsoby, jak pomoci těmto lidem. Ten genderový budgeting, já si nejsem jistá, jestli je to v pořádku, protože kdybychom Eh, se zaměřovali na eh, různé skupiny, tak to bychom museli eh, mít například pro etnické skupiny, pro lidi nějakým způsobem tělesné, postižené a tak dále. A v podstatě by to znamenalo, že by měli nějaké daňové úlevy, ale to neznamená, že dostanou peníze do ruky. Čili já si myslím, že bychom se měli dívat nejenom na tu finanční podporu, ale také na přístup k různým informacím, eh, co se s tím dá dělat. Eh, my ve Velké Británii se vracíme eh, k pojmu velká společnost, což je možná trošku nemoderní, ale vrací se k tomu náš ministerský předseda. To znamená, že jde o společnost, která se ve velkém zabývá pomocí, péčí o Eh, lidi, kteří to potřebují, o děti eh, pomáhají překonávat eh, vyloučení osamělých rodičů. Takže možná, že když se rozvedete, tak vám to tolik nehrozí, ale když se narodíte jako mimo manželské dítě, tak to může být někde problém. Velké Británie naštěstí ne. Čili máme tady různé Eh, problémy, čili můžeme se tedy zaměřit na to, co je jednodušší, to znamená eh, přímá pomoc finanční, ale pak jsou tady nepřímé problémy. A tady hovořím o postavení těchto žen ve společnosti, o dětech, eh, jestliže třeba vycházejí z nestabilních poměrů, tak potom se to na tom dítěti nějakým způsobem často promítne. Takže já bych byla proto, abychom se obrátili zpět na členské země a abychom doporučovali eh, ten eh, systém té velké společnosti. A abychom jim prostě pomáhali těm, kteří to potřebují, jak je to jenom možné. Děkujeme paní Jana Kudakis. A nyní dostane slovo zástupkyně Evropské komise paní Marie Ann Paraskeva z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Vidím ještě další kolegyně, omlouvám se. Ano, ještě zde máme žádost o e, slovo ze strany kolegyň a kolegů a poté komise, nebo teď bude komise, Evropská komise a poté kolegové další, kteří mě požádali o slovo. Takto. Děkuji. Uh, Děkuji, eh, že jste pozvali komisi, aby se zúčastnila této diskuze. Já osobně jsem eh, se, eh, se zabývám touto tematikou již 16 let. Předtím jsem pracovala v oddělení pro rovnost a nyní sedm let pracuji na sociální inkluzi. A s paní Trifilety jsme právě prováděli eh, tu studii změnou. Dovolte, abych se vrátila k některým tématům zde zmíněným. Za prvé, mm, otázka eh, toho, co vede eh, k tomuto stavu. V některých zemích Eh, v podstatě ten eh, způsob, jak se někdo dostane do toho stavu, je něco, co potom podmiňuje ten způsob, jak ta společnost se na ty lidi dívá. Dále mm, mm, i další téma, které jasně vyplynulo z výzkumu eh, paní Trifilety, je, že a že eh, mm, to, eh, do jaké míry ta žena může být aktivní nebo ne, to závisí na tom, jakou podporu dostává ze sociálního systému. Takže máte státy, kde eh, třeba ta aktivita těch žen je vyšší na jihu, protože tam nedostávají tolik sociálních různých podpor a dávek, než třeba ve skandinávských zemích. Třetí téma je, že to posud eh, eh, sladění eh, pracovního a soukromého života vychází z prezumpce, že jsou dva, kteří vydělávají v domácnosti, že tam jsou dva rodiče. A tady je třeba ještě hodně udělat, abychom vzali do úvahy novou realitu, to znamená, zvyšuje, že zvyšuje se počet těch monoparentálních rodin. Další téma, které jsme slyšeli, je fakt, že eh, monoparentální rodina to je vlastně přechodová fáze v životě osoby. A proto eh, ten sociální systém by měl zde přispívat víc než v obvyklých situacích, tak aby ti to lidé se dostali z té situace. Třeba mě napadá tady mm, iniciativa jako ta, co existuje ve Francii Revenu de Solidarité Active pro ty, kteří dostávají dávky v nezaměstnanosti a potom najdou práci a aby mohli tedy třeba eh, Eh, eh, hradit různé náklady třeba na dopravu nebo na péči o dítě a dostávají vlastně na to takové příspěvky a hm, to by mohl být případ i těch rodičů eh, samoživitelů či samoživitelek, kteří nastoupí do práce. A ještě hm, další praxe, které hm, vidíme v řadě zemích, a to je Ehm, ehm, podpora ze strany různých eh, organizací, skupin, které si vzájemně poskytují pomoc mezi sebou a mm, mezi tedy rodiči a já myslím, že takové iniciativy bychom měli podporovat. A teď politiky. Jak víme, od prosince 2010 máme Evropskou platformu proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zde my máme dvě priority, včetně tedy e, samoživitelek. To by také e, mohlo figurovat jako prioritní oblast. Za prvé, pokud je o chudobu dětí, zde hlavní způsob, jak řešíme chudobu dětí, je prostřednictvím eh, podpor, které dáváme rodičům. A mm, tedy zvýšená podpora samoživitelek, to je žádoucí, poněvadž, jak jsme již slyšeli dříve, v některých zemích eh, jsou eh, tyto osoby stigmatizovány a to má důsledky na dítě. A když bychom měli univerzální dávky pro všechny děti bez ohledu na stav jejich rodičů, tak to si myslím, že by bylo ku prospěchu všem. Dále, druhá oblast, kde lze intervenovat, je prostřednictvím naší nové strategie na rovnost pohlaví, to je na leta 2010-2015 a zde máme téma Gender Income, income Gap, tedy rozdíly v odměňování mužů a žen a to je konkrétní problém, který musí řešit matky samoživitelky, poněvadž nemají adekvátní příjmy. Vzhledem ke všem těm překážkám, na které naráží, které jsme tady slyšeli. To zatím stačí a možná eh, později eh, bych se vrátila s konkrétními náměty, mm, které eh, zejdou z různých instancí, z různých skupin pracovních. Paní předsedající, děkujeme komisi za příspěvek. Určitě budeme ještě později s vámi konsultovat. A teď na velice krátkou dobu mm, dáme slovo mm, za eh, paní Thompson eh, za eh, socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat našim dvěma řečnicím za zajímavé prezentace. A já bych se také ráda přihlásila mezi experty na Eh, neúplné rodiny, to z vlastní zkušenosti. Eh, já s vámi souhlasím eh, v tom, co jste řekli o tom, jak je to složitý vzorec. Nicméně musím říci ze zkušenosti, že pokud porovnáváme, tak tedy že je, eh, záleží na tom také, kolik máte eh, dětí. A dá se říci, že eh, v, je, je rozdíl mezi matkami v severských zemích a na jihu. A pokud má někdo tři děti, tak to nejsou jenom, jenom péče o tři děti, ale musíte se taky starat o eh, celou domácnost, čili v tom je to tak složité a komplikované. Takže eh, prostě počet dětí patří, patří k tomu, eh, k těm mnoha faktorům, které vlastně ukazují, jak je to složité nebo není z eh, mé zkušenosti musím říci toto, že eh, peníze, které platí otec, eh, otec matce, která se stará o společné dítě, tak to vlastně nemá být záležitosti mezi nimi dvěma, ale je to otázka mezi otcem a státem a státem a matkou. To znamená, že jestliže otec není schopen platit, pak do toho skutečně ten stát musí zasáhnout a, a musí tedy mu to sebrat z příjmu. A já jsem skutečně e, viděla příklady e, matek samovychovatelek v Portugalsku a jinde, eh, které které eh, byly skutečně velice blízko chudobě, protože jim eh, bývali manželé neplatili. Eh, další problém třeba na Maltě. Na Maltě není možné si nechat lokálně dělat potrat. V mé zemi je nyní trend k tomu, že těhotenství nastává eh, v hraném věku, dokonce eh, ve věku ještě nedospělém. Je to tím, že sexuální výchova nemá dostatečnou eh, prioritu, čili jsou to jakési velice mladé matky, a to jsou matky, které tím pádem nedokončí školu a jsou plně závislé na tom, co dostanou od státu nebo možná něco jiného. Čili toto je, jsou možná ty nejhorší eh, vstupní počáteční podmínky, do kterých se dítě může narodit. Že skutečně jsem také byla svědkem toho, že prostě takové mladé matky, 16 leté, mají jedno, dvě, tři děti a jak se o ně mají postarat. Děkuji paní Thompson. A nyní má slovo paní Kosta. Děkuji paní předsedající, děkuji eh, eh, zpravodajce, je to téma velice zajímavé a eh, určitě i díky E, této zprávě my teď přispějeme k tomuto tématu. Já si myslím, že se dochází k velké konvergenci názoru. Za prvé, myslím si, že bychom měli e, ještě Eh, rozpracovat různé body, které potom doporučíme EU. A zaprvé, jak jsme již slyšeli, větší statistická konvergence údajů, tedy větší výzkum i v terénu, tedy eh, v čase, protože to je důležité vidět, jaký je dopad našich welfareových politik. A také je třeba i zharmonizovat parametry. Vy jste eh, hovořili například o té otázce co to je eh, osoba závislá, dítě závislé. Tam eh, v některých zemích je to definováno pomocí věku, jinde ne. Takže je třeba mít i jasné ukazatele eh, chudoby, sociálního vyloučení, potom, tedy to je, mm, to, to je třeba ještě rozpracovat a určitě tady Evropská komise by měla dát tomuto impuls a potom i ten genderový institut by do toho měl být zapojen do takovéhoto výzkumu směrem ke konvergenci dat. Za druhé, eh, ještě k té analytické části, eh, je třeba, aby mm, aby zde neexistovala eh, taková ta diverzita Eh, která zde existuje v Evropě. Zde Evropa tedy eh, eh, má jednak ten sever, kde jsou tedy matky samoživitelky, často s malými dětmi, často to jsou i, mm, i velice mladé matky. A jak řekla i paní Thompson, jsou to asi důvodem jsou i ty kulturní rozdíly. A mm, Potom je zde celé to téma těch mladých eh, matek, eh, často teenagerů. A i eh, mm, takže vidíte i v těch zemích, kde je velký přístup tedy k těm prostředkům k zabrání těhotenství, tak mm, to tam je problém. A já si myslím, že my bychom měli poskytovat větší poradenství, rady těmto mm, ženám. A druhá otázka, která z toho vyplývá, to je velký e, růst e, toho, že e, na, na severu tedy většinou jsou to matky samoživitelky od samého počátku, mladší a na jihu je to z důvodu e, rozvodu, především tedy jsou již starší. Tam, a mm, potom je zde velký počet nemanželských dětí a, a určitě, co platí, že je třeba, aby zde existovala rovnost pro tyto děti i rodiče. Mně se zdá, že je třeba mít takový mix politik, které ale, který ale eh, bude nakonfigurován podle různých těch typologií eh, matek samoživitelek či dětí. A mělo by to být tedy zacílené. Mm, dále. Mm. Možná mm, by mě eh, i zajímal ten poslední návrh, který jsem slyšela od kolegyně Thompson a to je, že ten stát třeba v případě rozvodu garantuje eh, to výživné, ty alimenty, i když otec není, ne, že nechce, ale třeba i když není schopen platit alimenty. A to je zajímavý návrh, který bychom mohli sjednotit zde. A i možná naše, eh, eh, naše tedy expertka by nám mohla říct, eh, jak je to tedy v Evropě, protože vím, že tady jsou různé typologie intervencí. Každý stát samozřejmě vychází ze své kultury, ze své historie a má určitý mix politik a takže tam, kde rodina, jako na jihu Evropy, tak tam tedy E, ta rodina většinou trvá déle a tam nemají takovou to sociální pomoc, kdežto na severu ano, tam ty veřejné politiky do toho vstupují více. A takže ptám se, tedy spíše Evropské komise, existují určité zdroje i neformální zdroje, jako ty neformální sítě vedle těch formálních zdrojů, které by mohly do toho e, systému vstupovat, e, různé tedy služby, které by byly flexibilnější. Jde o to třeba organizovat lépe, flexibilně tedy pracovní dobu, to je důležité. Ehm, dále tedy specificky to uspůsobit těmto ženám. A potom je třeba i politicky eh, uznat ty neformální eh, své pomocné sítě, které existuje a eh, uznat to, že tento stav je přechodný u těchto žen. A mm, já bych ráda slyšela jaké, jaké je to možné řešení, které by bylo eh, pro nás zajímavé a my bychom rádi na tom pracovali potom se eh, naší zpravodajkou, aby parlament skutečně k tomu přispěl. Děkuji a nyní dáme stručně slovo expertkám, aby to uzavřeli po té, co jsme si vyslechli zde eh, členy nebo členky našeho výboru a Evropskou komisi. Máte bohužel ale pět minut. Já, ano, tady, prosím. Allora, ehm, Těžké za pět minut, ale já myslím, že tady jsme slyšeli celou řadu zajímavých otázek a ráda bych eh, upřesnila i některé věci, které možná jsem řekla jen tak zběžně. Především eh, se zde opět vrací ten návrh, eh, kterýž byl sformulován, a to je, že Evropa by se měla postarat o to, že by stanovila určitý směr těmto politikám ehm, a že ale by měli ehm, vzít do úvahy to, že třeba e, jsou to situace velice mladých e, samoživitele, které ještě nemají zkušenost na trhu práce třeba a e, <laughs> jsou to tedy a pardon, a e, i ten otec tedy e, je velice mladý a ten nemůže platit žádné výživné, e, potom je třeba vzít do úvahy, že existují velká sociální rizika, která vyplývají z té úplné transformace rodinných struktur a to, a že třeba si uvědomit, že nelze stigmatizovat tedy ty nové formy a měli bychom možná být ještě více radikálnější stát nejenom, že by měl být tím ručitelem eh, výplaty eh, těch alimentů, toho eh, vyživného, aby se zabránilo o chudobě té samoživitelky, ale já myslím, že skutečně jak je to v tom britském modelu, tak potom by samozřejmě zde měl být možný ten Eh, rekurs, eh, regres vůči tomu otci, který tedy neplatí, ten stát potom by to na ně vymáhal. Dále, další věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Asi jsem neměla eh, čas předtím o tom detailně hovořit. Zdá se mi, že ty země, které zažily tyto problémy dříve než my, tak to E, e, e, jsou země, které mají teď takové ty koherentnější politiky než ty jiné státy. Významným aspektem je, že mm, ta opatření zacílená na samoživitelky fungují lépe v těch zemích, kde mají komplexní rodinné politiky, které jsou koherentní a mm, pokud jde o země na jihu Evropy, tak tam, mm, mm, tam e, e, mají tedy e, mají samozřejmě také ty sociální politiky, koherentní politiky, jako je tedy minimální mzda nebo minimální příjem. A to neznamená, že by zde stát do toho nevstupoval. Ne, je to stát, který eh, bere na sebe, na svá bedra vlastně ty náklady třeba spojené s výchovou eh, dítěte nebo dětí. A eh, mm, to je součástí celého vývoje toho evropského sociálního modelu. A protože jde o to umožnit eh, lidem, aby mohli tedy eh, mít děti tak, jak si přejí, protože to je eh, důležité pro porodnost a často na jihu Evropy právě tedy mm, to je to, co tam, tyto podpory tam chyběly. Je třeba, aby, ale to bylo téma, o kterém se bude veřejně diskutovat. diskutovat a z celé řady e, pohledů, tedy komplexně, lze si i představit další typy politik, které nebudou stát vůbec nic, ale které e, vlastně uznají ten stav, tedy stav samoživitelky. A to budou tedy ty e, neformální své pomocné sítě různé a také i třeba to, že se bude Eh, doporučovat, eh, eh, že všude v Evropě bude přístup k těmto službám pro samoživitelkám třeba. Ano, i třeba, že e, ty matky samoživitelky budou mít tedy e, e, prioritu, pokud jde o přijetí dítěte třeba do školky nebo do jestli, ale třeba v mé zemi, aby tedy ta samoživitelka si mohla to požádat, tak musí to udělat s sociální pracovnicí, což samo sobě znamená určité stigma. A je mm, samozřejmě ten, eh, eh, jak si ta kulturní zátěž je zde velice významná a na základě toho je třeba koncipovat eh, ta specifická opatření. Děkuji paní profesorko za příspěvek a nyní dám slovo paní doktorce Alipranty. Já budu hovořit anglicky. Já bych chtěla já bych chtěla poděkovat eh, zde tedy členkám výboru a dalším. A mm, z těch všech příspěvků nám ukázalo, že se nám ukázalo, že to jsou problémy společné. A, a je třeba si ale se na to podívat z pohledu eh, dítěte, ale i z pohledu eh, otce neměli bychom pouze tedy mm, mm, jak si pracovat v limitacích toho, že jde o izolované matky, eh, samoživitelky, ale často teď i o otce a ta čísla rostou. Třeba ve Švédsku podle čísel, které jsem viděla, tak 26% eh, jsou právě muži samoživitelé. A je třeba tady vzít do úvahy všechny tyto problémy eh, v různých zemích kterých se to týká, a eh, podle toho tedy diferencovaně na to reagovat, diferencovaně to řešit. Bylo nám řečeno, že v zemích na jihu, eh, tak tam rodinná pouta byla zachována a eh, vždycky je tam taková ta síť té rodiny, širší rodiny, která často nahrazuje stát, který tam neintervenuje. Ale čím dál více ta rodinná pouta se uvolňují, rozvolňují a mm, ty rodiny se rozpadají, ty velké rodiny již neexistují. Také jsme zde slyšeli o tom, že e, e, mm, tedy ta mm, vlastně občanská společnost by mohla nahradit sociální stát. Já si nemyslím, Zdali by to bylo možné, i když samozřejmě občanská společnost eh, má významnou roli ve všech oblastech, ale já myslím zrovna v sociální ochraně asi tolik ne. Především pokud jde o eh, země na jihu Evropy, kde ta občanská společnost není tak rozvinuta jako v jiných zemích. A tudíž je třeba se zabývat všemi stránkami situace eh, Eh, rodičů, samoživitelů či samoživitelek, ať tedy eh, ten rodič je eh, muž či žena. A je třeba tedy mm, samozřejmě potom uspůsobit tu naši reakci, tu pomoc podle toho, zda jde o třeba vdovu nebo rozvedenou ženu. A samozřejmě tento stav tedy samoživitelky netrvá věčně. Eh, eh, to může trvat určitou dobu, jenom třeba eh, někdo se potom vdá a mm, sam, když ví, a, ale platí vždycky, že důležitá je přítomnost obou rodičů. Tady jsme slyšeli tu tendenci ze Spojeného království, tedy velice mladých matek. To je ale i přece odpovědnost rodičů dané dívky stát nemůže na svá bedra vzít odpovědnost za všechny. Je třeba, aby i eh, tedy eh, rodiče eh, té nezletilé dívky a toho chlapce, aby také na sebe brali odpovědnost a potom pomohli. Hmm. Hmm ten přístup jak státu, tak občanské společnosti musí být globálnější. Třeba v Řecku my nemáme žádné politiky, které by se konkrétně týkaly těch samoživitelek. Mm, máte opatření, které se týkají e, žen, jejichž děti e, jsou v nějaké krizové situaci a tak dále, ale to je něco jiného. Nemáme konkrétní opatření, která by se týkala právě pouze samoživatelek. samoživitelek. Možná jenom nějaká opatření ad hoc, třeba když ten otec nemůže platit výživné, protože je ve věznici, ale jinak nemáme nic konkrétně pro tyto ženy. Děkuji, říká paní předsedající. A nyní přejdeme k druhému panelu. Hned přejdeme k meritu věci. A mm, týká se to tedy žen samoživitelek konkrétně. A já chci mm, poděkovat expertkám prvního panelu a vyzvat expertky druhého mm, panelu, což je tedy předsedkyně MMME Anne-Claire de Liedekerke a potom je zde tedy předsedkyně Svazu matek samoživitelek a otců samoživitelů Peggy Libiš. My jsme dnes i hovořili o tom, že Evropská unie by měla reagovat aktivně a konkrétně vystupovat, přistupovat k tomuto tématu. Hovořili jsme, že Eh, zde existují velké rozdíly mezi členskými státy a my se snažíme nalézt nějaký společný přístup a eh, možná, že i ta intervence tedy eh, Evropské unie ta intervence by měla být co nejkonkrétnější a nejrychlejší. A jako první chci dát slovo předsedkyni MMME, Make Mothers Matter. To je organizace, nevládní organizace, založená v roce 1947 a hlavním cílem právě je eh, i mm, jak si postavit na vyšší úroveň rol eh, žen matek v evropské společnosti a chci i poděkovat eh, zde mm, generální tajemnici Karolín Bombasej, která je, předsed, která je generální tajemnicí MME, ale my dáme slovo paní předsedkyně. A opakuji, 15 minut. 15, 15. Děkuji, paní Matera. Já budu hovořit francouzsky. A nejprve bych chtěla poděkovat za tuto příležitost, které se mi dnes dostalo hovořit zde před vámi hlasem všech matek. A já eh, se eh, pokusím velice stručně sformulovat eh, doporučení. Mm, Některá z nich již byla zde zmíněna před řečnicemi, za což děkuji. Jak řekla paní Matera, světové hnutí matek, to je mezivládní, nepolitická, nevládní organizace, která eh, má i poradní hlas v OSN. Úkolem je propagovat roli matky ve společnosti a u příslušných národních a mezinárodních instancí. Eh, zde hm, nám jde především o to, eh, abychom v terénu naslouchali matkám ale to, že jsme tady, to je, má, to je také legitimní, protože eh, samozřejmě vy je zastupujete, oni, oni vás volí, tyto matky. Oni jsou ženy, matky a dnes tedy eh, téma samoživitelky, takže často jsou i samoživitelkami. Od roku 1947 již naše organizace tedy eh, připomíná politickým činitelům, že matky a mateřství má zásadní roli pro budoucnost lidstva. A právě z tohoto titulu MMM Evropa je partnerem projektu, který iniciovalo generální ředitelství výzkum, jmenuje se to Family Platform a závěrečná zpráva by měla být vydána v březnu 2011 a tam se budou identifikovat témata pro výzkum a výsledky potom budou základem pro novou evropskou politiku, která má mm, ovlivňovat život rodin. Takže Určitě i vy jako parlament budete k tomuto aktivně přispívat a zde i my eh, poskytneme vám naše know-how z terénu. V rámci této Family Platform MMM Evropa, Evropa má ještě další úkol a to vypracovat zprávu o situaci matek v Evropě. Abychom zrealizovali tuto zprávu a abychom skutečně mohli eh, mluvit eh, hlasem těchto matek, Ehm, a nemluvit pouze o nich. Tak proto jsme provedli eh, průzkum online, mm, na který nám odpovědělo více než 11 tisíc matek a to proběhlo od února do srpna 2010 v 16 zemích a v 10 jazycích. Jsem velice ráda, že dnes vám mohu, eh, že dnes tedy mohu dát příležitost, aby eh, jste vy se dozvěděli jejich názory. Takže 1500 z nich byly samoživitelky, které nám odpověděly a hovořily o svých prioritách. Většina z nich eh, je rozvedena. Jedna ze čtyř nám říká, že nikdy nebyla vdána a nikdy nežila s partnerem a trochu více než eh, jedna z deseti jsou vdovy. Eh, my jsme nedostali odpověď od matek eh, mladších než 18 let, takže nebudu hovořit o nezletilých matkách, o kterých zde jsme slyšeli. Jednomyslně uznávají všechny tyto eh, dotazované respondentky, že přechod eh, k mateřství znamenalo hlubokou nezvratnou změnu v jejich životě. Říkají, že život již je jiný než předtím. Je to velká odpovědnost, obrovská výzva a některé z nich proto eh, se necítili úplně na to připraveny. Nicméně všechny hovoří o mateřství jako o obrovské radosti mm, a eh, že to stojí za to. My jsme jim položili otázku, která vás určitě bude zajímat a ta zní, pokud byste mohli politikům něco sdělit, eh, jak zlepšit váš život matky, tak co byste jim sdělili? My jsme obdrželi obrovské množství odpovědí na tuto otázku a je tam velice jasná konstanta, která se objevuje v odpovědích. A takže co vám tyto, vám eh, politikům chtějí říci tyto matky? Takže tři hlavní témata. Za prvé sladění eh, eh, pracovního a rodinného života. Za druhé obrovská potřeba uznání společnost eh, je, eh, chtějí, aby, služ, aby společnost uznala důležitost jejich role matky a za třetí chtějí mít více času eh, na své děti. Začněme tedy tím sladěním rodinného a profesního života. Tyto matky hovoří o rozdílu mezi pracovní dobou a školní dobou Eh, docházky hovoří, že je třeba, aby existovaly kvalitnější služby, eh, jako třeba podnikové, eh, podnikové školky, jesle pro děti, potom potřebují flexibilní klouzavou pracovní dobu, dále chtějí mít větší finanční možnosti, aby mohli více věnovat se dětem. Podle nich sladění rodinného profesního života nejenom se má týkat uspokojivého profesního začlenění, ale také mm, je třeba, aby se tam ukázalo, že společnost uznává význam toho, jak ty matky přispívají do společnosti. Mají pocit, že mm, nemají toto uznání, uznání matky být matkou. A chtějí, aby dostávali podporu mm, v té roli, kterou hrají, na to při výchově dětí, aby ta budoucí eh, generace občanů byla zodpovědná. Je to role, která znamená specifickou podporu, především když jde o samoživitelky. Také chtějí čas, aby se mohli zabývat výchovou dětí a především, když ty děti jsou úplně malé. 80% z nich, 80% by si přálo, se věnovat dětem eh, na plný úvazek až do věku tří let dítěte, tedy eh, než jdou do eh, školky nebo školy a když ty děti jsou ve věku školním, tak chtějí mít klouzavou pracovní dobu nebo mm, částečný úvazek, aby mohli lépe respektovat Eh, tu, eh, to načasování školní docházky či prázdnin. Ve skutečnosti to takto nejde, ale eh, chtějí, abyste to vzali do úvahy. Je jasné, že většina matek si přeje být aktivní na trhu práce, ale co tady chtějí vyjádřit je, že si přejí rovněž v určitých fázích života mít více času na rodinu ještě se vrátíme později k realitě těch životních cyklů, které třeba vzít do úvahy. A tyto matky také často hovoří o, o rozvodu, o střídavé péči, o tom, jak otcové se mají zapojit do výchovy dítěte, že třeba, aby, to, aby justice fungovala lépe, aby vzala do úvahy i ty problémy násilí, bydlení, pomoci rodinám a také i bylo řečeno, že mm, matky samoživitelky určitě mají těžší život než matky, které jsou vdané nebo žijí v páru. Nicméně mají stejné aspirace, stejné tužby, stejný pocit důležitosti své role matky, stejně tak potřebují, aby společnost je uznala v tomto úkolu, aby měli čas jej také plnit. To, že jsou sami, tak mm, mají méně času, což znamená pro ně větší stres a to má potom dopad na samotné děti. Podle jedné zprávy Evropské komise o chudobě dětí, mm, děti e, z těchto mm, tedy rodin samoživitelek jsou více ohroženy chudobou v EU a víme, že většina Eh, eh, těchto tedy eh, rodičů jsou ženy. A mm, ale e, je pravda, že důvody třeba jsou e, tohoto stavu jsou různé, ale e, ty důsledky jsou stejné všude. Mají něco společného. Tím, že se rodina rozbije, tak to znamená obrovský pád život, životního standardu, protože ty ženy samoživitelky na sebe musí vzít celou tu ekonomiku každodenního života bez podpory druhého v páru. V Evropě Eh, tyto eh, rodiny eh, jsou četnější od roku 68 do roku 2005. Podíl dětí, které žijí pouze s jedním rodičem, přešlo z 6 na 16 což znamená nárůst o více než 150 Obrovská většina těchto dětí, jejich eh, údajně 90%, eh, eh, žijí každodenně s matkou. Tudíž je třeba tento problém řešit a to nejenom pro ty matky samotné, ale také pro děti a pro budoucno naší společnosti. A tudíž vám děkujeme, že jste se ujali této zprávy zde. Dámy a pánové, jste mm, vy ve výboru připravujete velice zajímavé zprávy, které eh, řeší problémy, eh, kterým čelí matky a matky samoživitelky, za což vám děkujeme. A také vy jste pozvali MMM Europe, aby eh, vám předložila určitá praktická doporučení. A takže některá z nich teď, kromě toho nezbytného cíle, a to zvýšit počet a především kvalitu eh, mm, eh, těch různých tedy zařízení pro malé děti, tak je třeba nalézt eh, různá tedy tvůrčí řešení v různých oblastech. Já ocituji některé. Za prvé ve finanční oblasti DPH a rodinné dávky. Za druhé v ekonomické oblasti uznání práce v domácnosti, která není odměňována. Za třetí v sociální oblasti prevence, eh, roz, prevence rozpadání rodin a je hm, třeba zde zdůrazňovat i zapojení otců, eh, podmínky bydlení a sjednocování rodin eh, těch Eh, cest, těch pracovníků, kteří cestují za prací. Dále politicky je třeba integrovat ženy do eh, lokálních eh, politických rozhodnutí, kterých se jich týkají. Dále v té finanční oblasti tedy ty matky samoživitelky, jejichž riziko chudoby je eh, dvakrát až třikrát vyšší, než je průměr, tak to eh, znamená, že je třeba zlepšit jejich materiální situaci. Je zásadní bojovat proti chudobě těchto rodin, pokud, skute chce, pokud skutečně chceme eh, předejít tomu, že ta chudoba se bude dědit mezi generacemi. A my tedy proto hlásáme, že je třeba upravit DPH tak, aby se snížily sazby eh, na výrobky a služby určené dětem, služby pro, služ, na služby pro děti. Je třeba, aby eh, eh, to opatření mm, bylo doporučeno komisí nebo radou, aby bylo prostudováno na evropské úrovni a aby na to byly vyčleněny nezbytné prostředky. Šlo by o reálnou finanční pomoc pro všechny rodiče a především pro eh, samoživitelky. A to by byl skutečně signál, silný signál toho, že Evropská unie přičítá velký význam rodičům, a žijí eh, v páru či sami. Zde členské státy by měly přeskoumat i přehodnotit tu architekturu rodinných dávek, tak aby eh, tak aby eh, ten přístup k těmto dávkám byl od příchodu prvního dítěte. Na ekonomické úrovni eh, je třeba přijmout různá tvůrčí řešení, aby byla i uznána ta eh, práce v rodině, v domácnosti a často jde i o péči, kterou vlastně tak se, tam se poskytuje, protože to je něco, co se vůbec nezapočítává do HDP, do národního produktu zde již eh, i eh, máme různé tendence, které existují třeba v oblasti životního prostředí, které tam ta činnost eh, se započítává do HDP, protože tak vlastně ta společnost uzná, že tady jde o vzácný kapitál, lidský kapitál, který něco produkuje. Je třeba tedy ekonomicky nebo dát hodnotu této činnosti, která jinak není odměňována. A Eh, když to uznáme, tuto eh, hodnotu té práce, kterou provádí v rodině, tak eh, potom to by se mělo být reflektováno třeba v oblasti započítávání do důchodu potom a podobně. Dále je třeba i více zapojovat otce do té činnosti v rodině, především po rozvodu nebo po rozdělení toho páru. Samozřejmě zde eh, je třeba se na to podívat z pohledu těch životních cyklů. Eh, ten eh, profesní tlak je nejsilnější mezi 25. a 40. věkem a je třeba vzít do úvahy tedy tyto rodinné a životní cykly. Pokud je o sociální oblast, tak finanční náklady a lidské náklady eh, rozpadu rodin, to je něco, co je třeba jasně eh, mm, kompenzovat, a, mm, protože eh, je třeba ale mm, mm, především eh, eh, to řešit a priori, preventivně, protože často ty rodiny žijí ve stresu, nemají dostatek času na sebe a to právě i eh, zhoršuje jejich vztahy. A zde my tedy v době krize bychom neměli jenom zdůrazňovat eh, ekonomiku a i v té strategii 2020 bychom měli zdůrazňovat i rodinu a sociální oblast a určitě tato strategie by mohla přijít i s novými inovačními nástroji na podporu rodin, protože v dobách krize ty rodiny právě často jsou tím, mm, eh, tím vlastně takovým eh, tlumičem, takovým nárazníkem, přes který se ty stresy řeší. A proto je třeba i e, si e, udělat e, takovou analýzu těch nejlepších postupů, best practices v Evropě a inspirovat se tím. I MMM zdůrazňuje to, že je třeba, aby členské státy více eh, investovaly do bydlení, do důstojného bydlení eh, pro rodiny s malými dětmi. Také je třeba, aby mm, Evropa přijala akční plán pro podporu mobilitu pracovníků a tam také vzala do úvahy explicitně Eh, to, že tato mobilita může rozdělovat rodiny, což má negativní dopady. Je třeba tedy snížit ty negativní dopady. Třeba mm, i eh, třeba tedy ta výplata rodinných příspěvků a dávek, to musí být provedeno tím státem do určité lhůty a je třeba i eh, zlepšit spolupráci mezi tou zemí původu a zemí, kam se usedí ten pracovník Myslíme si, že Evropa eh, musí eh, se snažit chránit a podporovat rodiny tak, aby se bránilo eh, rozpadu rodin, protože rodina hraje zásadní eh, eh, roli v sociální soudržnosti. A nakonec politická doporučení. Je třeba integrovat matky do toho rozhodovacího politického procesu. My právě se o to snažíme na lokální úrovni, třeba ve Francii, v těch takzvaných problematických pařížských čtvrtích na předměstí. Tam jsme vytvořili, my tedy MMM Francie, takové taková oddělení nebo úřadovny, kde eh, matky mohou mezi sebou hovořit, sdělovat si eh, i eh, zkušenosti s násilím, s mm, trestnou činností v té dané čtvrti. Matky se i zúčastňují toho procesu hledání, řešení a aplikace těchto řešení. A mm, matky eh, samozřejmě mm, se starají eh, o budoucnost svých dětí a proto chtějí, aby to prostředí, ve kterém rostou, bylo bezpečné. A mm, mm, toto eh, se ukázalo být velice efektivní a my tedy chceme slyšet hlasy matek a chceme, abyste vy slyšeli hlasy matek oproštěné od jakékoliv ideologie. Jde o to, aby abyste vy eh, si uvědomili všichni, jak jsou matky důležité, aby společnost je uznala a uznala jejich roli. Děkuji paní Matera za tuto příležitost, že jste nám dali možnost, eh, aby zde zazněl hlas matek v našem parlamentu. Děkuji paní předsedkyně a nyní dáme slovo druhé řečnici, což je předsedkyně Svazu matek, samoživitelek a otců samoživitelů z Německa a já připomínám, že zde mm, ta e, spolková, ten spolkový svaz byl vytvořen až v roce 76 jako asociace matek samoživitelek a představuje nyní 9 tisíc členek na národní úrovni a v podstatě hájí zájmy třech milionů e, těchto rodin a slovo má Peggy Libiš a rada. Pokud to půjde, nehovořte příliš rychle, protože jinak eh, s tím tlumočníci mají problém. Takže 15 minut, ale radši možná, aby to, když to bude 17, ale ne eh, tak příliš rychle. Děkuji. Fast. Yes, I will. <laughs> If it's okay. I prepared in English. Eh, dobrý den, já jsem si to připravila v angličtině, tak ráda bych to takto přednesla. Já eh, tady tuto organizaci sice eh, představuji, ale nejsem ani její funkcionářka, ani předsedkyně. My fungujeme od roku 1967 a založili jsme Evropskou síť rodičů které mají neúplné rodiny, a to bylo v roce 2007, jsme vlastně NGOčko. A e, patří tam, e, máme tady členstvo v Rakousku, ve Švýcarsku a ve Švédsku a e, hledáme další členské organizace v dalších zemích. Přístup našeho federální asociace je takový, že se snažíme umožnit eh, samostatně žijícím matkám a otcům, aby mohli takto samostatně žít. Snažíme se jim pomáhat, aby eh, byli například schopni eh, fungovat i ve skromných podmínkách. A tím se dostáváme k největšímu nedostatku na německém trhu práce a v německé rodinné politice. Jde totiž o to, že pokud máme někomu pomoci, eh, pak eh, potřebujeme eh, potřebujeme individuální přístup. Jaká je vlastně situace matek, které vychovávají děti samostatně? Možná, že v Německu je to trošku jinak, protože my máme eh, většinu rodin, to je ta bílá část, to jsou úplné rodiny, 19% eh, jsou potom jsou potom eh, neúplné rodiny a 9% to jsou rodinné útvary, kde manželé nejsou sezdáni, nejsou tedy manželi. Většina Eh, samostatných samoživitelů rodičů má jedno dítě, to je téměř 70%, dvě dítě mají zhruba čtvrtina z nich a tři a více dětí 6,5%, eh, čili velká většina má jedno až dvě děti. Hovoříme-li o matkách samoživitelkách, tak je to víceméně správně. Pokud dítě žije s otcem, jsou to většinou starší děti, tedy od 10 do 15 nebo 15, 18 let. A tady máme, eh, tady máme příjmy zhruba dvě třetiny od eh, pardon, matek samoživitelek eh, mají méně než 1500 euro měsíčně na chod domácnosti. Tady vidíme, jak vzrostla chudoba za posledních deset let. Vpravo eh, vidíme eh, na té pravé polovině neúplné rodiny eh, vlevo úplné rodiny, čili vidíme tady značný nárůst. Máme tam jednu jedinou výjimku, ale nevíme, proč to je, to snad zjistíme časem. Jak to tady vypadá, nebo tak to vypadá eh, v Německu. Ovšem podobné je to i jinde. Eh, matky samoživitelky jsou eh, chudobné, chudobné Eh, mají eh, méně než průměrný příjem, 40 z nich je nezaměstnaných nebo mají velice špatné zaměstnání a získávají sociální pomoc. Pokud se týče rozdílu mezi eh, platy mužů a žen, v Německu je to 23%, průměr v Evropě 13,7%. 29,3% matek samoživitelek pracuje v oborech, kde jsou poměrně chabé mzdy. Jak zlepšit situaci matek samoživitelek? Víme, že je tady několik příčin a ty příčiny jsou nezaměstnanost, zaměstnanost na částečný úvazek, nízký příjem, vysoké daně, eh, nedostatek zařízení na péči o dítě a nedostatečná podpora, to znamená, ať už jsou to alimenty nebo sociální dávky. Eh, co vlastně potřebujeme? Potřebujeme eh, jednak zapojovat do pracovního trhu a zároveň přímé platby. Takže například v Německu je třeba se soustředit na migranty, handicapované lidi a nezaměstnané. Eh, velice se zaměřujeme na neúplné rodiny, to je nějakých 630 tisíc osob a eh, eh, jsou to lidé, kteří už dlouhodobě jsou nezaměstnaní nebo zaměstnaní mizerným způsobem, což je velký problém. Eh, od roku 2009-2012 bude fungovat eh, systém program ESF, eh, který funguje pod heslem kvalitní práce pro rodiče samoživitele. Bude to celkem 160 milionů eur, které budou vynaloženy na 79 projektů s cílem integrovat více rodičů samoživitelů do pracovního trhu. Znamená to eh, intenzivnější práci pro zprostředkovatele práce a lepší kvalifikaci a péči o dětě. Nyní k těm eh, přímým platbám. Eh, v OECD se pravidelně kritizuje německá politika Eh, vyšších a vyšších dětských eh, příspěvků, které de facto nemají vliv na zmenšování eh, chudoby. Taktéž UNICEF dochází ke stejnému závěru. Nedávná studie nadace Hanse Beckera zcela jasně ukazuje, že rodinná politika v Německu prostě nedokáže bojovat proti chudobě. Důvodem je to, že těch podob chudoby je příliš mnoho. V Německu existuje rostoucí počet neza, eh, neziskových organizací, které eh, se snaží o zásadní změnu podpoře rodin. A dále eh, k programům pro pracovní trh my jsme zažili už několik různých programů v Německu za poslední 20 let, které byly nedávno analyzovány ve studii a výsledkem je to, že matky samoživitelky se nebo nebudou eh, schopné uspět na pracovním trhu, pokud nebude genderově spravedlivější. Eh, problém totiž je, že oni nemohou nalézt práci ne proto, že jsou eh, samoživitelky, ale že jsou ženy a matky. To také znamená, že eh, potřebujeme, abychom se zabývali osvědčenými postupy. My zatím tady máme Ehm, mnoho eh, takových dat, kdy víme, že eh, většina věcí příliš nefunguje, ale ehm, jsou i první pozitivní výsledky, například spolupráce mezi různými eh, úřady. Čili otázka je, jaká praktická politika by mohla pomoci matkám samoživitelkám. V současné době se v Německu pracuje na první eh, vládní zprávě o sítích o, eh, pro eh, matky samoživitelky a zatím máme první výsledky a první výsledky jsou takové, že současná politika stojí spíše v cestě integrace těchto lidí do společnosti. A co vlastně potřebujeme? Eh, hlavně je tady poptávka o tom, abychom zrušili takzvaná mini jobs a abychom zreformovali daňový systém. Eh, jak, eh, co by se mělo dělat? Mělo by se stanovit minimální zákonná mzda, měly by se podporovat ženy v vedoucích pozicích, mělo by se uvažovat o změně pracovní doby tak, aby umožňovala lepší soulad s rodinným životem a reformovat finanční podporu dětí. My jsme se eh, nedávno dočkali vydání eh, zprávy o podmínkách blahobytu rodin a zde je řečeno, že rovnost je jedna z klíčových dimenzí blahobytu rodině rovnost je centrální cíl moderní společnosti v Evropě, eh, který se střetá s dalšími problémy. Lze tomu rozumět tak, aby, že každý, každá osoba by měla mít stejné příležitosti zapojit se do společnosti a to každým možným způsobem. Můj závěr je takový, takovýto. Organizace rodičů samoživitelů nepozoruji žádnou udržitelnost v naplňování politických projektů a osvědčených postupů. Eh, Tím, že by se vybrali a zvolili eh, cílové skupiny, jako jsou například eh, matky samoživitelky pro sociální trh, rodinný trh nebo pracovní trh, pomáhá analyzovat základní chyby a důvody, ze kterých vznikají současné problémy. Struktury mají velkou, velký problém v tom, že vytvářejí nerovnost. A my musíme říci, že politiku je nutno reformovat a je třeba tak činit okamžitě. Děkuji paní předsedkyně Libiš a nyní dáme slovo Evropské komise z generálního ředitelství pro zaměstnanost Anne Marie. Děkuji ještě jednou já eh, to řeknu velice stručně, eh, nicméně hm, budu se eh, soustředovat na věci, o kterých hovořily dvě poslední předřečnice. Především se chci zastavit u chudoby dětí. Jak už bylo řečeno, stanovisko komise k tomuto problému je takové, že všechny děti by měly mít prospěch eh, z univerzálních eh, příspěvků, dětských příspěvků, přičemž konkrétně by bylo třeba se zaměřit na ty, kteří jsou eh, v potížích daných konkrétní situací v nižší. A to znamená zejména, pokud pocházejí z neúplných rodin nebo z rodin s mnoha dětmi, poněvadž právě tyto děti jsou více ohroženy problémem chudoby. Čili toto by mohl být jeden politický cíl. Hovořili jsme také o problematice neplacené práce. My máme jednotku oddělení pro genderovou rovnost a toto propagujeme, že práce tedy v podobě péči o e, děti, o e, další závislé osoby, například seniory, tak toto je e, věc, kterou se komise zabývala, zabývá a bude zabývat. Další třetí problém, a o tom jsme hovořili i minulý týden v vašem výboru, v souvislosti Eh, se zprávou o chudobě žen a to je problematika minimální mzdy. Já myslím, že v této věci by komise měla jednat tak, aby byl stanoven minimální příjem pro všechny země. E, toto e, mají většina zemí, nemá to, myslím, Maďarsko, Řecko a možná ještě někdo. Ale nicméně e, je to stanoveno tak nízko, že prostě lidé se s takovýmto příjmem z chudoby nedostanou. Je třeba umožnit lidem, aby mohli vést důstojný život. Také víme, že přímé platby, že to není všelek, my bychom vlastně měli celý tento problém nějakým způsobem přestavět tak, aby více reagoval na potřeby rodičů samoživitelů. Eh, máme samozřejmě osvědčené eh, postupy. Eh, Existuje pro projekt, který vznikl ve Finsku, nebo máme pr- programy ve Francii a další, kde máme e, ústavy, které se mohou pečovat o děti, tedy jako v školky, předškolní zařízení, které fungují 24 hodin denně. Také eh, je třeba uznat roli rodiny při výchově dětí. Já také jsem rodička a Eh, rodiče mají tendenci říkat, no ale to je starost školy, tam to je také starost školy. Eh, ne, je třeba se nezříkat vlastní zodpovědnosti jako rodič. No a v neposlední řadě bych také ráda ohlásila, že v rámci platformy proti chudobě se počítá s tím, že vydáme doporučení k prevenci a řešení dětské chudoby, přičemž toto doporučení by mělo být schváleno v příštím roce. Já myslím, že to jsou asi tak ty hlavní problémy, jak by mohla komise přispět k této problematice. Já děkuji parlamentu za tuto iniciativu a my doufáme, že v tom budeme pokračovat. Určitě budeme pokračovat, děkujeme komisi a nyní eh, dám slovo kolegům, kolegyním, které požádali a poté našim expertkám. Nejprve Ilka Figueiredo, což je stínová zpravodajka za GUE Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Promiňte, že jsem se dostavila se spožděním, ale objevily se problémy s letadlem a tak jsme přistáli se spožděním. Myslím si, že tato problematika má opravdu velký význam. V oblasti diskriminace žen diskriminace žen je otázka matek samoživitelek opravdu na prvním místě v žebříčku priorit. A to samozřejmě budí určité obavy. A je jedno, jestli hovoříme o matkách, které jsou zaměstnané, a nebo o ženách, které jsou nezaměstnané. Tyto ženy často vychovávají své malé děti sami. Já sama znám řadu případů, kdy se situace stává opravdu dramatickou. V současné situaci je tomu tak, že v některých zemích, jako je například v Portugalsku, v této zemi se samozřejmě vyznám nejlépe, ale můžu hovořit i o ostatních zemích, jako je Španělsko, Řecko nebo Irsko, a mnoha dalších zemích. Situace je tedy taková, že chudoba neustále stoupá a sociální dávky jsou stále snižovány. A dávky pro rodiny jsou rovněž snižovány. A to se samozřejmě vztahuje i na matky samoživitelky. Matky samoživitelky mají velice nízký příjem a žijí, pracují v nedůstojných podmínkách. Situace je opravdu velice dramatická. Minulý týden jsme na výboru eh, pořádali agoru eh, k chudobě. Různé zúčastněné organizace nás eh, poprosili, abychom svým vládám sdělili, že jsou tyto organizace zklamány vývojem sociální oblasti Nerovnosti se neustále zvyšují, chudoba roste a dávky se snižují. Chudoba eh, se zvyšuje také pro specifické skupiny, jako jsou například ženy nebo děti, nebo mladé lidi. Nezaměstnanost mladistvých, eh, mladých lidí stoupá a v některých skupinách přesahuje až 40 Situace je opravdu dramatická a proto se tématem musíme zabývat. Já toto zklamání těch organizací předám dále a vyřídím to vládě a osobám, které jsou zodpovědné i v rámci Evropské unie. V Evropské unii neustále stoupá chudoba. A jak už jsem řekla, chudoba se týká především matek samoživitelek a v této oblasti stoupá především, ale stejně tak můžeme mluvit o starších ženách. Jak už jsem řekla, ženy tvoří většinu um, seniorů a často mají velice nízký příjem, velice nízký důchod, protože málo vydělávali, byli třeba dlouho na mateřské a nyní tedy mají velice nízký příjem po dobu důchodu. tyto ženy se na stáří ocitají v chudobě. Právě eh, máme Evropský rok eh, boje proti chudobě a musíme si uvědomit, že eh, čísla týkající se chudoby v Evropské unii neustále stoupají. A to je alarmující. Nemůžeme ale hovořit pouze o evropském průměru, protože do evropského průměru jsou zahrnuty i země, které jsou bohaté a které vykazují hospodářský růst. růst. A tím tedy nemáme plně na očích dramatickou situaci v ostatních zemích, kde se úroveň chudoby neustále zvyšuje. Eh, již jsem hovořila o tom, že nerovnost je také stále vyšší. A opatření v ekonomické oblasti právě i co se týče eh, hospodářské zprávy. Eh, ty nerovnosti stále zvyšují. Nedodržujeme totiž princip solidarity a nezohledňujeme sociální soudržnost. Otázky nezaměstnanosti a chudoby, těch si zkrátka nevšímáme. No, a tady vůbec nemluvím o rovném zacházení. E, to se v návrzích komise v oblasti hospodářství vůbec neobjevily. Proto tomuto fenoménu hledíme v ústrety s velkými starostmi. Jak jsem řekla, to zklamání a ty obavy, které se zde objevily minulý týden a také mm, ty varovné signály e, vyřídím dále a přepošlu zodpovědným osobám. No, hovořím tady o těch obavách, které vyjádřili účastníci Agory. Komise již se k tom, těmto bodům vyjádřila, to je samozřejmě dobré, ale padlo spousta řečí. Nyní je potřeba přejít od slov k činům. Musíme něco udělat. Je potřeba přijmout konkrétní opatření, například opatření týkající se minimálního příjmu, a to na celoevropské úrovni. Existuje tady teď nějaký návrh k tomu minimálnímu příjmu? To je velice důležitá otázka a určitě platí i pro tuto oblast je důležitá proto, abychom bojovali proti chudobě a nezaměstnanost dětí a žen. To jsou konkrétní otázky, na které je potřeba nalézt odpovědi. Děkuji paní Figueiredo a eh, na pět minut paní Luling za EPP. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik konkrétních otázek na expertky. První, eh, paní předsedkyně MME hovořila o těch tvůrčích řešeních hovořila o DPH. Já se ptám, jak to vidí takové řešení, tvůrčí řešení v oblasti DPH. Víte, že na to jsou pravidla, evropská pravidla. Máme minimální sazby, také i máme snížené sazby, které členské státy mohou, ale nemusí aplikovat. A v Anglii, mm, pokud vím, Mm, dětská obuv, knihy a podobně jsou vyloučeny z DPH, tedy tam je výjimka. Takže jak vy vidíte to vaše tvůrčí řešení v oblasti DPH? Také i jste hovořila o tom, že při výpočtu HDP bychom měli tam započítávat tu Eh, neplacenou práci žen. A jak to chcete potom vyčíslit, takovou eh, práci? Eh, samozřejmě, že tam, kde v některých zemích, kde je nízká zaměstnanost žen, tak to bude eh, znamenat, že se tím hodně nafoukne to HDP, když, když by se to tam započítávalo. Víte, že eh, členské státy eh, platí platí eh, Evropské unii do rozpočtu na základě právě HDP. Takže eh, s takovýmto požadavkem mm, nepenalizovali byste ty členské státy, kde ta neplacená práce je velice rozšířena, A také i jste hovořila o výplatě rodinných dávek matce já myslím, že to je evidentní. V některých zemích, aspoň v mé zemi, to je jasné. Eh, takže ty rodinné dávky eh, se vyplácí každý měsíc té ženě. A mm, také jste i hovořila o organizaci těch různých eh, služeb, těch Eh, zařízení pro děti. No, nesmíme objemovat Ameriku, protože již v 80. letech jsme připravili zprávu pro Evropskou unii o tom, jak by měly být ty služby organizovány. A to pořád platí, já myslím. Nebudeme přece znovu to předělávat a dělat od nuly, protože eh, kdyby ta doporučení byla aplikována, tak určitě eh, by ta vybavenost byla lepší. Potom jste hovořila o eh, ty non-stop služby, tedy pro, které se týkají třeba hlídání dětí a podobně. Myslíte si, že to je nutné skutečně, jak byste chtěla financovat takovéto služby? A teď pokud jde o roli matky vy apelujete na to, aby měla více času na výchovu dítěte, aby eh, se vzali do úvahy ty životní cykly, tak a, a eh, to je kvadratura kruhu trochu, ty vaše požadavky. A mě by tedy zajímalo, jak eh, byste to všechno chtěla zafinancovat a zrealizovat. A pokud je o statistiky o chudobě, zde bych chtěla upozornit eh, na to, že statistiky je třeba číst eh, velice opatrně. Takže statistiky o chudobě v různých členských státech. Zde já jsem z Lucemburska a ten, kdo je chudý v Lucembursku, pokud překročíte hranici do Lotrinska, no tak ten chudý Lucemburčan tam bude docela bohatý. Tak pozor na statistiky, eh, eh, protože u nás ten minimální příjem je docela vysoký a i, ten, i ta minimální mzda je daleko vyšší. Pro nekvalifikovanou práci je to téměř 1800 eh, euro, kdežto v Německu tam hm, takovou úroveň nemáte, tam je to 800 euro. Takže kde, zde, když máme tedy poslance, kteří chtějí mít garantovou, no, garantovanou minimální mzdu nebo minimální příjem v Evropě, no tak to nemůže být stejné ve všech státech, protože tam se všude situace liší, takže pozor na to na takovéto utopické požadavky, které eh, neposlouží ženám. Ještě jsem měla otázku na německou expertku. Já vím, že v Německu teď probíhá velká diskuze. Je třeba dávat peníze anebo služby. Myslím si, že eh, to si každý stát rozhodne, ale je jasné, že peníze, které skutečně se dostanou tomu dítěti prostřednictvím služeb, my také v našem velkovévodství jsme měli eh, vysoké eh, dávky v podobě těch šeků na služby, které jsme dávali rodinám, ale také nezapomínejte na princip subsidiarity. Takže one size fits all to neplatí pro všech 27 států EU. Ano, paní Thompson požádala o slovo, takže prosím, kolegyně, respektujte čas. Uh, first of all, I would like... Já bych se především chtěla zastavit uh, u toho, co řekla paní Libiš. Já se domnívám, že jste hovořila velice zajímavě o otázce genderu, o otázce ženství a mateřství. A z tohoto důvodu jsou tady matky samoživitelky v obtížné pozici v Německu. Já myslím, že to je velice eh, velice eh, přesné a výstižné, poněvadž v evropském srovnání eh, ženy v Německu jsou na tom poměrně špatně, pokud jsou matky samoživitelky, těžko získávají práci a tak dále. Je to třeba eh, vidět na Volkswagenu, kde tedy pracují v službách zejména muži. Eh, možná, že minimální mzda by mohla být řešením, aspoň v některých eh, zemích. My tedy hovoříme ne o minimálním mzdě, ale minimálním příjmu. Takže takto formulujeme, my nepodporujeme minimální mzdu, ale minimální příjem, který je odvozený od HDP, eh, cen a podobně. Ano, takže minimální příjem. Ale já myslím, že vy v Německu už vlastně máte Hard 4, tam je nějaký minimální příjem. Ale otázka je, zda to zlepšuje eh, za to zlepšuje situaci eh, samostatně žijících žen na trhu. Eh, pokud se týče rodinné politiky, Eh, myslím, že rodin bude nadále ubývat eh, také kvůli eh, demografii. A my tak, jak hovoříme o trhu práce, tak můžeme hovořit o trhu rodičovství. Situace je totiž taková, že ve velkých městech přibývá převis žen nad muži a na venkově je to naopak. Ve některých členských zemích Eh, až 70% žen má vysokoškolské tituly a ty prostě chtějí se vdát někoho, kdo je jim vzděláním rovní. A, eh, takže proto e, spíše se tady volí umělé oplodnění a, a e, samoživitelství předtím, než by se vzdali. Takže e, třeba v Švédsku eh, existují tedy pomoc, eh, finanční pomoc pro ženy, které například studují a zároveň jsou svobodnými matkami, ale to se nevztahuje na ty, kteří se rozhodnou adoptovat dítě anebo nechat se eh, uh, omile oplodnit neznámým otcem. A třeba hovoří se, nebo hovořilo se o Itálii, že tam místo státu by se měla starat eh, spíše širší rodina. Tak já mám takový eh, případ z Dánska, to byla čilská uprchlice, která eh, přišla k organizaci Family United spolu s manželem, ale než se to pak se tady stalo to, že její manžel si vzal někoho jiného a Eh, pak eh, ona měla tedy možnost zůstat zde nebo vrátit se do čela, vrátit se do čela nechtěla, poněvadž pak by se stala eh, nebo dostala pod kontrolu širší rodiny, tedy otce, bratru a tak dále, což tedy vlastně Evropa potom jí nabízela mm, alternativu a sice závislost na státu. Děkuji paní Thompson a nyní mají slovo expertky, aby to uzavřeli. A mám dobrou zprávu. Můžete mít eh, tak 10 minut. A nejprve eh, paní předsedkyně MMME eh, a paní, tedy je to paní předsedkyně Lider Kerke. Já nejprve zareaguji na paní Luling. Eh, já eh, tady eh, jsem vám řekla, sdělila, co nám řekly matky prostřednictvím těch dotazníků a těch našich průzkumů. Takže já v zásadě žádají více času, to, aby se uznalo, že je těžké skombinovat E, tedy mm, pracovní a rodinný život podle toho životního cyklu, ve kterém se nachází a matky si přejí pracovat více, e, když jejich děti jsou velké a méně, když jejich děti jsou malé. Já jsem vám jenom sdělila, co nám říkají matky. Matky, matky hovoří o roli matky, mm, e, mm, způsobem, ze kterého vyplývá, že to je jejich priorita, ale to neznamená, že by nechtěli pracovat. Ne, je třeba uznat, že jsou určité fáze, kdy pro ně to dítě je důležitější a jsou určité fáze života, kde opět práce tedy se dostane na tu eh, jaksi vyšší míru důležitosti, ale samozřejmě to jsou jejich přání, protože v reálném životě nemohou dělat, co by si přáli, protože život takto nestojí. A teď, pokud je o ta tvůrčí naše řešení, DPH, to je mhm, e, další požadavek, který několikrát e, již zazněl zde mm, se říká, ano, my vychováváme budoucí generaci, stojí nás to hodně peněz a mm, nic za to nedostaneme. To je opět, to jsou jejich komentáře, já nejsem na to odbornice. A já nevím, jak, e, jakými mechanismy by se to mohlo zajistit. A možná komise a e, rada by mohly tedy přijmout určitá doporučení a členské státy by to mohly respektovat nebo ne. Ale byl by to nádherný signál vůči rodinám. To znamená, ano, e, e, vy jste důležití, protože vychováváte budoucí generaci. Mm, samozřejmě to vás stojí hodně prostředků, velkou odpovědnost a my to uznáváme. Já nemám žádná tvůrčí řešení, to je na těch, a, mm, mm, jejichž je to kompetenci. A ta ne, o, neplacená práce, co je třeba? Je třeba mít studii, abychom mohli vůbec vyhodnotit objem té práce. Ono, již se to sice provedlo, tak nahodile spíše v různých zemích, ale je to věc, kterou je třeba nějak vyčíslit a alespoň nalézt nějakou linii takovou, aby se vyhodnotilo, jak, je, jak ten objem je velký. Ale tady jde o to jenom, abychom věděli, jaký to znamená objem a abychom mohli uznat tu neplacenou práci, protože když si přečtete to, co říkají matky, tak matky říkají, naše neplacená práce nemá uznání a máme pocit, že nás nikdo neuznává. Samozřejmě možná asi to nebude hned uznáváno ekonomicky, třeba to bude nějak někdy kompenzováno, jak říkáte, paní Luling, podle toho, eh, co je reálně možné, ale já eh, mm, jsem nehovořila o těch, dva, o těch non-stop eh, službách a rodinných přídavcích. A ještě k tomu, co chtěla říct i paní Thompson. Paní Thompson řekla, že rodiny a matky především, že chtějí mít pravomoc více se eh, starat o svoji rodinu. To je ano, dejte nám více času, abychom se mohli starat o své děti. To je to, co matky chtějí, co vyplývá z jejich požadavku. Děkuji, říká paní předsedkyně a hned dáme slovo paní, paní předsedkyně Libiš. Děkuji. Budu hovořit německy. Ráda bych se vyjádřila ke třem bodům. Tak zaprvé bych se ráda věnovala té velké společnosti a té myšlence, která zde zazněla v souvislosti s ní. Hovořila o tom paní zástupkyně Evropské komise. Dále zde je myšlenka toho základního zajištění pro děti, jak tomu říkáme v Německu. Je to něco, co získává stále větší eh, význam. Je to základní zajištění dětí nezávislé na tom, kolik vydělávají jejich rodiče. Požadujeme 500 eur na dítě nezávisle na tom, v jaké formě rodiny žije a kolik vydělávají rodiče. Vyrovnávat by se mělo, to mělo daňovým systémem, to znamená, že rodiče, eh, kteří vydělávají dostatek, odvádějí určité odvody do tady ehm, toho systému. Myšlenka, která zatím stojí, je taková, že společnost přebírá zodpovědnost za dorůstající generaci, to znamená konkrétně za děti. Pro matky a pro otce ta velká společnost Big Society e, možná znamená takové mezigenerační e, vyrovnání nebo rovnováhu a odrazit by se to mohlo v odvodech na sociální pojištění to druhé téma, ke kterému bych se ráda vyjádřila, je, jak je ten kontakt s organizacemi pro chudé lidi. My jsme v kontaktu s německou organizací zabývající se chudobou a zabýváme se také snižováním kvot chudoby. Snažíme se také dohodnout se na nějakých politických požadavcích, samozřejmě v oblasti politiky žen. A v oblasti chudoby je potřeba se soustředit především na ty ženy. No a třetí otázka, to byly ty peníze anebo služby, jestli tedy ty minimální eh, dávky by se měly týkat služeb anebo peněz. To je otázka eh, důstojného života, eh, kterou se snažíme tady tím nějak vyřešit. Jde tedy o to, že pokud ústavní soud, jako například německý, stanoví vzdělávání jako součást minimální existence, tak není možné eh, ten, tuto část výjmout a podrobit ho eh, konkurenci anebo ehm, nějakému systému, který znemožní účast na tom vzdělávání a na tom vzdělávacím systému. Znamená to, že stát je kvůli lidské důstojnosti eh, povinován zajistit toto minimum pro každého. A podle našeho názoru to znamená, že eh, rodiče se mohou také rozhodnout o tom, která opatření přijmou a zvolí pro své děti. A že k dispozici nebude jenom omezené množství nabídek podporovaných státech, a eh, státem. Eh, z toho důvodu je velice důležité spolupracovat s nevládními organizacemi zabývajícími se chudobou Máme řadu společných bodů a pro nás eh, je ten důležitý ten přístup, který se soustředí na práva, na práva dětí a práva žen. Vám tak Děkujeme. Ráda bych poděkovala za zodpovězení všech otázek, které zde zazněly. Slovo má paní Páska. Já bych chtěla doplnit něco, pokud jde o ty služby, které jsou nutné. To se neomezuje pouze na služby týkající se hlídání dětí. Co je důležité pro samoživitelky je bydlení především, protože většina těchto eh, žije v sociálních eh, eh, či pronajatých bytech a to má samozřejmě dopad na život Eh, rodiny a především dítěte. A další služba, která je důležitá, to je eh, pomoc eh, samoživitelkám při hledání práce. V Bruselu vím, že teď je nový program, který se právě týká samoživotelek, samoživitelek, které hledají práci nebo které eh, mm, i eh, mm, třeba půjdou do různých rekvalifikačních kurzů a těm se nabízí ta možnost hlídání dítěte třeba v jeslích nebo v mateřských školách a potom eh, zde je třeba se zamyslet na tu možnost dodávek energii, protože energetická chudoba to je aspekt, který má velký dopad na situaci samoživitelek a dětí. Je zde celá řada věcí, které lze udělat eh, eh, z titulu přístupu ke službám. A také i mm, podle nás tady nejde tolik o minimální mzdu, ale o minimální příjem, tak jak eh, se o tom zmínila dánská poslankyně. A nakonec Máme statistiky, nyní ehm, máme vyčíslený cíl, eh, eh, jak snížit chudobu do roku 2020, ale je to sice vyčíslený cíl, který mohou eh, členské státy používat, jak budou chtít, protože tam budou tři ukazatele, které lze používat pro tento účel a nicméně je tam dost velký prostor pro manipulaci. Možná nyní to je vůbec úspěch, že máme ten cíl snižování chudoby v Evropě, ale je e, třeba dohlednout na to, jak se bude ten cíl aplikovat, realizovat. Děkuji. Děkuji za toto vyjasnění, doplnění. A nyní bych ráda udělila slovo paní Matara, paní zpravodajce, aby to celé zhrnula, prosím. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně, jak správně jste eh, bylo řečeno, tato e, zpráva především se zaměří na e, efektivní, konkrétní pomoc samoživitelkám, i když dnes jsme slyšeli od kolegyň, že mm, e, tento problém samoživitelek je propojen hodně s problémem Eh, dětské chudoby. My ale zde ve výboru v té zprávě se zaměříme eh, konkrétně na eh, to téma samoživitelek. Já chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo, všem tedy expertkám i kolegyním. Já myslím, že pro mě bylo důležité si zapsat všechno, co jsem tady slyšela a bych to mohla potom zakomponovat do té zprávy, do toho návrhu, na kterém začnu pracovat hned dne, dnes. A e, e, boj s chudobou. To znamená, že musíme pochopit eh, sociální problémy rodiny, eh, přístup na trh, eh, sociální problémy. Je třeba pochopit i, jaké jsou podmínky diskriminace podle pohlaví, jaké jsou i demografické a sociální podmínky v našich státech. To všechno, co nás dovedlo do tohoto stavu a jak ten stav zvrátit a e, je třeba tedy mm, se na to podívat z pohledu, že e, chybí ta možnost sladit pracovní a e, rodinný život, nedostatečný přístup k, na trh, je mm, všechny mm, jsou zde různé podmínky diskriminace, které právě ohrožují tyto eh, tedy neúplné rodiny, většinou složené z eh, samoživitelky a jednoho či více dětí. Ty se dostávají potom do ohrožení chudobou. Zde jsme dneska slyšeli eh, sociologické pohledy, statistické pohledy, slyšeli jsme i E, příspěvky vědecké, protože již léta vědecké pracovnice přispívají tomuto a mm, poskytují nám informace, které my, e, poslanci a poslankyně, kteří zastupují e, lid 27 států, to je to, co my neustále potřebujeme a to je to, co také použijeme. A já osobně to použiju. A mm, určitě konkrétní řešení, mm, která dnes Eh, jsme hm, zde slyšeli, tak viděli jsme, že jich je celá řada, jako třeba eh, to znamená vytvářet ty různé struktury, které se týkají hlídání dětí, potom eh, ekonomické podmínky, flexibilní hm, pracovní doba, aby ženy měly možnost se eh, starat eh, o děti i třeba během jejich prázdnin. Dále je to eh, i zákona odpovědnost otců, protože často po rozvodu či rozchodu již se nejenom finančně starají, ale nestarají finančně, ale ani morálně se nestarají o děti. A potom velice často rozchod rodičů, jak jsme slyšeli, Často to znamená okamžitě i snížení eh, životní úrovně a sociální vyloučení žen, ale i dětí, eh, které potom mají problém, nemají přístup ke službám a vůbec se nemohou integrovat eh, do sociálního společenského života a aktivně participovat ve společnosti. Takže jde o to mm, i v té strategii 2020 se hovoří o tom, že mládež musí mít šanci. A já jsem také členkou rozpočtového výboru, takže víme, jak ta strategie 2020 se hodně zaměřuje na mladé lidi. Ale dnes jsme bohužel mm, eh, viděli, že těch překážek je příliš mnoho a eh, že Eh, my, eh, kteří zastupujeme občany, tak my víme, jak je těžké vůbec eh, efektivně přispět, ale my, náš výbor, a já jsem hrdá na to, že jsem místo předsedkyní tohoto výboru, tak my se snažíme dělat maximum, poněvadž jsme ženy, jak jsem již řekla úvodem, my eh, jako ženy umíme být konkrétní, jde nám o konkrétní cíle a to, jak jich dosáhnout. Já eh, samozřejmě eh, si odeberu slovo, přeruším se a řeknu, že určitě v této diskuzi budeme ještě pokračovat a je, musíme ale pracovat rychle já eh, budu reflektovat všechno, co jsem tady slyšela, zakomponuju to a eh, jsem rád, že nás je tady tolik, že jsme se sešli v takovém počtu a já myslím, že tím jsme skončili. Takže mohu vám všem popřát hezký večer. Děkuji. Mrs. Dobře. Nyní bych ráda poděkovala paní Matera. Paní Matera na závěr hovořila o ekonomice, o, ambic, o investicích a o hospodářském výboru, ve kterém eh, je také zapojena. Eh, já bych ráda řekla jednu věc. A sice nejdůležitější investice je investice do našich dětí. To je potřeba si vyjasnit. Je potřeba mít na paměti, jak cené děti jsou a to, že mají právo vyrůstat ve společnosti, ve které si všech dětí vážíme stejně a respektujeme je stejně. Ve společnosti, ve které všechny děti mají stejné šance. To je nejlepší investice do budoucna, kterou můžeme eh, vykonat. Takže myslím si, že je dobré, když v tomto duchu uzavřeme dnešní diskuzi s tím, že budeme mít na, na paměti děti a jejich možnosti. Těšíme se, že budeme spolupracovat i v budoucnu s paní Matera a se stínovými zpravodajkami. A to vše proto, abychom dosáhli opravdu skvělé a kvalitní zprávy. Je to přeci otázka budoucnosti. Takže budeme spolupracovat i nadále a já mám velikou radost, že jsme dnes měli možnost uspořádat toto slyšení, měli si možnost vyslechnout eh, zprávy našich pozvaných expertů a jejich znalosti. Takže ještě jednou děkuji jim a děkuji také zástupkyni komise. Děkuji za to, co zde zaznělo z jejich úst a děkuji také paní Matera a všem ostatním kolegyním a sekretariátu. Děkuji všem, že dnešní slyšení mohlo proběhnout. Ráda bych také poděkovala tlumočníkům, protože tlumočníci nám opět umožnili, abychom se dnes mohli dorozumět. Takže děkuji všem a pěkný večer.